Uh, Vážení kolegové, máme pouze půl hodiny na to, abychom probrali první bod na našem odpoledním pořadu jednání. Dnes tady s námi je eh, paní Virginie eh, Langbach, ředitelka institutu EIG, Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. A cílem je, aby eh, se nám se k nám obrátila s informacemi o EIG. Koncem eh, roku 2014 již eh, u nás Virginie jednou byla právě se stejnou agendou a teď je tady opět a dnes konkrétně by nám ráda představila program činnosti EIG na letošní rok. Chtěla bych Virginii poděkovat za to, že mohla přijít. Máme na to zhruba 20 minut, abychom vyslechli tu Virginijinu prezentaci a eh, mohli následně klást otázky, protože v roce, pardon, v 15.30 musíme přejít k dalšímu tématu. Paní Langpak, máte slovo. Děkuji vám. Je to poprvé eh, v letošním roce, kdy se vidíme. Je to vhodná chvíle pro to, abych eh, vám řekla pár slov o eh, našem plánu činnosti a zvlášť novým členům a členkám výboru bych s dovolením ještě řekla pár slov jak, o tom, jaké byly naše největší úspěchy v loňském roce. Tak nejprve e, samozřejmě jde o přijímání rozhodování, e, rozhodnutí a musím říct, že jsme rádi, že čím dál tím větší počet e, zpráv a dokumentů již cituje naše statistické údaje a musím říct, že každých šest měsíců e, vytváříme takovéto e, zprávy, to znamená, že máme dvě ročně a v listopadu to bude pak třetí zpráva. Takže co je předmětem našeho zájmu. E, jsou to ženy, e, ekonomická nezávislost, zaměstnanost, e, svobodná povolání a práce na živnostenský list. E, za italského předsednictví jsme se zabývali tedy e, dohloubky e, všemi státy a analyzovali jsme situaci již po, od švédského předsednictví, to znamená, že to bylo dohromady nějakých sedm let. A v současné době jsme tedy uprostřed tématu ženy a e, proces rozhodování, rozhodovací proces a velice brzy budeme představovat e, také první návrh dokumentu e, ženy a rozhodovací proces nejenom v politickém, ale také v hospodářském a sociálním ohledu takže co jsme e, učinili? Hovoříme o určitých e, genderových e, nedostatcích e, a hovoříme o tom, že Eh, jsou tady obrovské rozdíly v odměňování, v starobních důchodech, eh, například tam je to nějakých 16%, a pokud se podíváme eh, na starobní důchody, tak to je také téma lotyšského předsednictví a my připravujeme výzkum i k této oblasti a chceme vědět, co by se dalo diskutovat vzhledem ke stárnoucímu obyvatelstvu, stárnoucí společnosti a chceme také hovořit o tom, jak jsou ty rozdíly v odměňování, eh, jak si odra eh, ženy v životních eh, podmínkách a v životní úrovni starších žen. Rovněž jsme analyzovali pro řecké předsednictví řadu parametrů. Také rada přijala výsledky naší studie, například když se to týkalo práce na částečný úvazek, tak eh, ta eh, je vlastně často eh, vybírána ženami. Ženy se uchylují k práci na částečný úvazek tehdy, když mají malé děti, či naopak musí pečovat o starší příbuzné. A podle výpočtů, které jsme učinili, tak jsme si stanovili vlastně cíl 75% zaměstnanosti. Nenom když se to prostě proberete jedna ku jedné muži k ženám, tak stále ještě vidíte, že tady je obrovské množství výzev, co se týče zaměstnanosti žen v řadě členských států, jestli ne ve všech. A vzhledem k tomu e, objemu práce na částečný úvazek a to, že to je vlastně e, vybíráno ženami nedobrovolně, e, tak se ukazuje, že těch 75% zaměstnanosti nemůžeme tak snadno dosáhnout. My jsme se zabývali za italského předsednictví také otázkou chudoby eh, před nějakými. Still the poverty did not před nějakými šesti lety byla ta situace v oblasti chudoby eh, eh, samozřejmě zásadnější, ale i teď ještě po té době přetrvává 70 žen, které eh, jsou jaksi na pokraji možnosti, na pokraji chudoby. A pak jsou tady vlastně ty neúplné rodiny, to se týká jak žen, tak mužů. U mužů ten počet v posledních sedmi letech výrazně stoupl. Pokud se podíváme na institucionální mechanismy, Eh, tak vlastně eh, se také eh, minule diskutovalo o tom, jak je důležitý mainstreaming v tom smyslu, že všechny evropské instituce by to měly vnímat jako povinnost. A tady na tom grafu vidíte, jak situace vypadá. Celá řada členských států to má zakotveno jako právní povinnost, ale není to tak u všech. A pak ta podpora rozhodovacích procesů. My jsme se třeba zabývali otázkou násilí na ženách e, v prosinci a chci také poděkovat předsednictví za to, že se účastnilo e, té naší akce. My teď vlastně končíme a v červnu e, spustíme e, ten, tu koncepci měření násilí na ženách. Bude to vlastně součást e, indexu kvality života a musím říct, že tady chybějí statistiky, takže se to obrovsky obtížně počítá. A teď vlastně diskutujeme s nejrůznějšími experty a zúčastněnými stranami ten, tu koncepci a pak budeme ten index finalizovat a také e, to e, budeme aktualizovat. E, násilí je velké téma stále. Další věc. V loňském roce jsme také začali pracovat na velké studii. To bylo vlastně pro ten index, který teď budeme doplňovat a představíme v červnu tady prostě budou určité údaje, které poskytnou informace o tom pozadí celé eh, té situace a pak také budeme mít k dispozici údaje Eurostatu a náklady na násilí. Cost of Violence. To je velmi důležité téma, když jsme hovořili o krizi. Takže v prosinci jsme také e, vlastně spustili v parlamentu ty modely, podle kterých je možno vypočítat, odhadnout ty náklady. Nejde jenom o Řecko, nejde jenom o justici, Nejde jenom o sociální oblast či o oblast služeb, tady jde také o oběti. A ty nejrůznější e, modely byly analyzovány e, také vzhledem k dostupnosti údajů a v letošním roce budeme pracovat na tom, abychom prostě měli e, členským státům k dispozici takové argumenty, které by jim umožnily e, v tomto směru se aktivněji e, zabývat. Tady je simulace Spojeného království a vidíme, jak mohou být ty nejrůznější náklady dále děleny. Jedná se tedy o oběti násilí. Pak tady máme další věc, ve které budeme letos pokračovat. V loňském roce jsme velice podrobně zmapovali co dělají orgány eh, vynucující právo, justice, sociální služby, jaké údaje eh, vlastně potřebují a využívají, tak, abychom to mohli zharmonizovat, tak, aby se dály lépe realizovat nějaké společné aktivity. Eh, a tato studie byla také spuštěna v loňském roce a my teď toto e, máme jako takový základ, ze kterého se chceme odrazit a zabývat se tím, jak e, věci harmonizovat, jak bychom všechny údaje třeba o vraždách, o násilí mohli e, zharmonizovat tak, aby byly využitelné všemi zeměmi. Tady například vidíte, jak to vypadá v některých státech, je už těch, ten objem údajů veliký, v jiných nikoliv a pro nás je velice zásadní, aby tohle všechno bylo dostupné všem, eh, protože se jedná o účinnější eh, práci eh, v této oblasti za pomoci těchto údajů. Co jsme ještě v loňském roce udělali? Vytvořili jsme speciální platformu, která bude spuštěna v letošním roce a ta obsahuje obrovské množství informací o takzvaném mainstreamingu v oblasti genderu. Takže máme E, také e, odvětvové informace pro každé odvětví. Se snažíme schrnovat ty informace, které by byly užitečné, nepříliš abstraktní, které e, vlastně ukazují, jak se v jednotlivých odvětvích promítá ta uvažovaná rovnost mezi muži a ženami, co funguje, co nefunguje, co můžeme udělat, co vypovídají údaje. Takže to je platforma, kterou spustíme v letošním roce. Máme nástroje, manuály, různé různé další možnosti, eh, které by mohly být nápomocné eh, těm, kteří eh, přijímají rozhodnutí. A je tady ještě jedna věc, kterou zase spustíme v letošním roce, ale je to výsledek práce v z loňského roku. My jsme to teď aktualizovali, takže když poslanci a poslankyně vytvářejí zprávy a mm, tak my máme vlastně ty nejaktuálnější údaje o Evropské unii o naš, na našich webových stránkách. Máme tam ty nejčerstvější údaje v naší databázi a na základě toho, co jsme dokončili v loňském roce, tak eh, vlastně můžeme eh, letos spustit tuto obrovskou databázi se statistickými údaji. Eh, máme 500 tisíc různých zdrojů ohledně rovnosti v oblasti zaměstnanosti, zaměstnání. Takže toto vše je k dispozici nebo bude k dispozici a bude ještě obohaceno dalšími informacemi. A teď, jak vlastně byl vytvořen náš pracovní program. Nejprve tedy otázka využívání rozpočtu, to je vždycky při udělování absolutoria typická otázka. Tady vidíte závazky, máme velmi vysokou úroveň závazků, v tuto chvíli je to nějakých 99,3 eh, desetiny procenta, což je nejvyšší míra do posud, co se pladeb týče eh, z rozpočtu na eh, loňský rok, eh, tak tam také eh, to je vyčerpáno o větší úroveň, na úroveň přes 72%. A pak je tady ten výroční princip, ten anuální princip rozpočtu. My máme i některé studie, které prostě jsou e, dlouhodobější, rozhodnutí se občas objeví pozdě, takže e, takové to přenášení do dalšího roku, to se stále ještě objevuje, je to výzva, my se budeme snažit e, toto řešit a pak jsou tam ty operativní náklady, náklady na zaměstnance, to je prakticky má, velmi málo a rozpočet je lehce přebytkový a musím říct, že nemáme situaci, kdyby jsme museli být předmětem nějakých, uplatňování nějakých sankcí. Takže pokud máte 5% přebytku, tak eh, už vlastně jste penalizován v následujícím roce eh, sníženým rozpočtem. My jsme pod tuto úrovní, takže eh, to je velice dobré, velmi dobře se nám daří ten rozpočet využívat. Pak je tady ještě otázka hodnocení a vnějšího hodnocení. Každá agentura musí vlastně každých pět let realizovat takzvanou externí evaluaci Eh, tam se pak jedná o různé eh, změny a v letošním roce my budeme implementovat tu evaluaci a uvidíme, eh, jaké to, jako tady budou návrhy s naším řídícím orgánem. My máme 18 národností mezi našimi mezi našimi zaměstnanci o jedno národnost méně než loni. V loňském roce jsme provedli první e, snížení stavu, bylo to rozhodnuto rozpočtovým orgánem, takže jsme museli toto e, respektovat. A to je e, stručně, velmi stručně zhruba všechno. Velmi stručně jsem se tedy snažila popsat situaci a těším se na vaší dotazy. Děkuji. Děkuji. Komplecha con tantos eh, Děkuji vám za vaši stručnost, přestože to téma je eh, takto komplexní a obsahuje tolik aspektů, které jsou vzájemně propojeny. Eh, nyní mají slovo kolegové poslanci, paní Morval jako první. Děkuji vám. Já jsem chtěla upozornit jenom na to, že násilí eh, páchané na ženách, eh, tyto trestné činy nesmějí být absolutizovány. A to tež platí pro čísla s nimi související. Může to být zavádějící, pokud mluvíme pouze v číslech. Trestné činy, které eh, nekončí smrtí, tak o nich se eh, dozvíme asi tak to, že členský stát ehm, na doporučení eh, Evropské unie eh, zavedl výborná opatření pro to, aby pomohl ženám, aby vzdělával policii a tak dále. A přesto vidíme, že počet případů stoupl v této zemi. Statistiky ukazují, že počet mm, napadených žen stoupl. Takže co z toho plyne? Neměli bychom takováto opatření nechat být, nebo ta opatření nebyla v pořádku? Ne. Ono jde eh, v podstatě o to, že eh, díky opatřením, která jsou zaměřená na um, oběti, stoupá prostě počet oznámených případů. Zkrátka mnohem více se jich dostane do statistik. Mnohem více žen je ochotných přiznat, že se staly um, cílem takového uh, napadení. Uh, takže mm, proto říkám, že je zavádějící, když mluvíme pouze v číslech. Uh, nesmíme přeceňovat význam čísel. Uh, Samozřejmě mm, ty počty jsou vysoké, je vysoký počet trestných činů, které končí smrtí. To je mm, samozřejmě absolutní číslo a mm, v okamžiku, kdy dojde k úmrtí, tak eh, to musíme řešit, ale Eh, v souvislosti s násilím páchaným na ženách existují určité indexy. Další důležitá věc je, inde, eh, je prevence. My můžeme vyvodit eh, z čísel to, nakolik účinná je naše prevence. Jak dlouho například trvá násilí páchané na ženách. My musíme včas zasáhnout, aby nedošlo, nedošlo k úmrtí. Takže je dobré, že eh, můžeme tuto situaci objektivně eh, měřit čísly, ale eh, důležitější je prevence. Dostatečné, dostatečně včasná prevence, dostatečně včasná intervence. Pokud máte eh, metodologii, metodiku, která je, k tomu důlež, která je k tomu použitelná, tak byste se možná měli více zaměřit na ty případy, které skončily eh, smrtí. Nejenom ty, které jsou klasifikovány jako vraždy, ale také jiné trestné činy, na jejich konci došlo k úmrtí. Ty jsou možná ještě důležitější. Důležité je, zdali počty žen, eh, které eh, zemřely na základě násilí páchaného na ženách, eh, jestli stoupají nebo ne. Já vím, že asi ostatní kolegové a kolegyně chtějí také něco říci, tak už skončím, ale mm, zajímalo by mě, zdali Eh, váš část vašeho rozpočtu bude poskytnuta také eh, na výzkumy v jednotlivých členských zemích, eh, kde se třeba pracuje s malými rozpočty, ale přesto jsou tam vysoce kvalifikovaní a nadšení pracovníci v této oblasti. A zabývají se otázkami, které by určitě byly zajímavé a užitečné i pro váš institut. Děkuji. i Děkuji. Já vás musím opravdu požádat, abyste byli eh, struční ve svých vyjádřeních. Pár minut maximálně, protože budeme muset končit, eh, skončit tento bod pořadu jednání. Děkuji. Já bych především chtěla poděkovat paní ředitelce a jejímu týmu. Vy jste eh, tu práci, kterou děláte, tak ta je nesmírně užitečná pro eh, politiku a pro nás. My, europoslanci, právě využíváme také výsledky této práce. A tak bych se vás chtěla zeptat. Vy jste říkala, že máte teď o tři pracovníky méně nebude to mít eh, neblahý vliv na práci vašeho institutu? Nemůže takto vzniknout precedens, jestliže každým rokem bude klesat počet zaměstnanců institutu. Nesmíme totiž zapomínat, že tento institut byl výsledkem dlouhé diskuse. Dobrá, takže nyní vám vracím slovo, abyste odpověděla na tyto dvě konkrétní otázky. Děkuji. Nejprve tedy k tomu násilí. Máte plnou pravdu, když říkáte, že čísla jsou čísla a e, za těmi čísly je vlastně celá ta košatá realita. Já teď neřeknu, jak to plánujeme, ale přesně to je ten proces, který teď hodnotíme, abychom v, viděli, eh, že tady se jedná o nahlášené případy, nahlášené eh, trestné činy. Co se týče tolerance k vědomí o určitých situacích a o tom, co je špatné a dobré, to je také otázka eh, záporné korelace s genderovou rovností. Eurobarometr ukazuje, jak, jaké Eh, jak čím je více registrovaných případů, když jsou ženy více informované o možnostech, které mají, pokud jsou eh, vůči něm páchány trestné činy, ale současně eh, čím je nižší tolerance vůči násilí ve společnosti, tím více těch případů je nahlášených. Takže je třeba ten index vidět taky v tomto světle. A když, jak jste hovořila o, o úmrtích, což je samozřejmě absolutní statistika, ale Eh, o, po vraždách žen, eh, dochází také k vraždám eh, znasilněných žen a obchodování se ženami, ale za, jaksi zavraždění žen to nemá specifickou jaksi hm, definici, takže ono je potřeba sjednotit ty definice, jestliže je žena zabitá proto, že je ženou, pak eh, to je eh, jaksi právě součástí té příslušné kategorie. Čili tady já plně eh, souhlasím s tím, že jsme na začátku veliké práce, ale jsme na dobré cestě. Co se týče těch škrtů a jejich dopadů, na práci institutu. Samozřejmě je to velká výzva pro malou instituci, je to, toto rozhodnutí bylo přijaté, takže my se snažíme s tím vypořádat a, a eh, které aktivity bychom mohli utlumit, ale všechny aktivity, které děláme, jsou součástí nařízení jako hlavních aktivit, čili žádnou tu aktivitu nerušíme, ale budeme muset nějakým způsobem eh, hledat řešení a priority a prostě některé ty aktivity poněkud utlumíme co do objemu práce. Esperemos eh, que, que no sea así o por lo menos... Eh... Tak já doufám, že to nakonec nedopadne tak to. My jsme se všichni tady ve výboru opakovaně vyjádřili naše stanoviska, naše práce, ehm, také v souvislosti s evropským rozpočtem. Vždy jsme tedy připomínali, že je důležité eh, uchránit eh, rozpočet pro toto odvětví. Už dnes ráno třeba jsme přijali zprávu o rovnosti, kde opakujeme obavy, které máme. A říkáme, že tato politika škrtů v některých odvětvích jen zhoršuje veřejné služby a rovnost, politiku rovnosti mužů a žen, která je dnes tak užitečná. Takže náš výbor bude spojencem každého, kdo hájí potřebu posílit tyto iniciativy. Paní Landbach, děkujeme vám mnohokrát za to, že jste přišla mezi nás. Děkujeme za vaši práci. Jsme vám k dispozici a uh, přejeme si úzkou spolupráci v souvislosti s politikami, které vedeme v našich institucích. Děkuji. Pasamos al siguiente punto del, del orden del día. Takže přistoupíme k dalšímu bodu mm, našeho odpoledního programu. Máme tady mezi sebou paní Jourovou, komisařku pro spravedlnost, eh, spotřebitele a právě rovnost mužů a žen. Děkujeme vám, paní Jourová, že jste přišla mezi nás a že jste ochotná s námi hovořit a vyměňovat si názory ohledně priorit pracovního programu Evropské komise, konkrétně těch otázek, které se přímo týkají našeho výboru. Toto je první příležitost paní komisařky Jourové, aby se účastnila této výměny názorů od svého jmenování do komise. Já jsem se účastnila slyšení, která proběhla, ale dnes tedy vlastně z- začala ta každodenní práce a jako parlament, jako komise tedy nyní máme příležitost aplikovat naše pravomoci, říci, jaké jsou naše priority a samozřejmě je také vaším úkolem nás seznamovat s plány komise v této oblasti, což je pro nás velmi cené. Takže nebudu zneužívat vašeho času a dám rovnou slovo paní Jourové a potom bude čas na diskuzi. Děkuji. Dámy a pánové, jsem ráda, že máme příležitost si tady eh, vyměnit názory tak na začátku roku i mého mandátu. Eh, od začátku svého mandátu jsem se s mnohými z vás setkala bilaterálně, s některými několikrát, ale toto je vítaná příležitost zahájit eh, s vámi dnes diskuzi jako s celým výborem. Zajištění rovnosti žen a mužů není jenom nutnost z pohledu práva, ale je to také smysluplné z pohledu ekonomického. Pokrok, ke kterému došlo v Evropské unii, to také potvrzuje. Eh, úspěšné genderové strategie pomohly komisi přispět také k tomuto pokroku. Evropský parlament a výbor pro ženská práva byli eh, byli významným partnerem pro výměnu stanovisek. V posledních deseti letech eh, legislativa spojená s rovností zacházení je konzistentní a nyní je tedy pevně zakotvená do komunitárního aky. Zaměřujeme se v současné době na problematiku zastoupení žen v řídících orgánech eh, hospodářských subjektů a kromě eh, legislativních opatření genderová rovnost je podporovaná v oblastech, jako je zaměstnanost, výzkum, rozvojová spolupráce a genderová rovnost je významná součást strategie Evropa 2020 a evropského semestru. Eh, doporučení specifická pro členské země, co se týče zapojení ženské pracovní síly, jsou projednávány pravidelně s členskými státy, které v tomto jsou poněkud pozadu. Eh, pravidelné monitorování eh, dne rovnosti, odměňování a celá řada akcí zvyšuje uvědomění, informovanost o rozdílech v odměňování, a jedním eh, a, a prezentujeme doporučení týkající se tohoto problému. Prostředky určené na rovnost mužů a žen, eh, tak jako třeba programy nových práv a rovnosti a prostřednictvím dalších fondů, včetně strukturálních a investičních fondů, které například podpořily úsilí členských eh, států poskytnout péči o děti ve větší míře. Spolupráce spolupráce s členskými státy eh, v rámci eh, balíčku 2011-2020 eh, se zaměřuje tedy na tuto problematiku se v rámci spolupráce také s nevládními organizacemi a poskytuje také finanční podporu. V řadě oblastí se věnujeme spolupráci s partnery Evropské unie a přes dosažený pokrok, eh, existují ještě značné mm, nedostatky a výzvy a proto je potřeba pokračovat v boji proti nerovnosti na základě nové strategie rovnosti mužů a žen po roce 2015 se zaměřením eh, na nedokončená témata, protože ta, eh, ta strategie jak se začala rozpracovávat eh, na začátku roku a podporuji, nebo jak chtěla bych vás vyzvat k tomu, abychom se na tom společně podíleli. Nyní tedy, které jsou hlavní výzvy, které bychom měli řešit s pomocí této nové nové strategie. Za prvé je to otázka násilí na ženách. Komise se silně angažuje aby se skoncovalo nebo minimálně omezilo násilí na ženách a podporuje členské státy v této oblasti. A toto bude součástí té nové strategie rovnosti mužů a žen po roce 2015. A jak víte, zavedli jsme legislativu na ochranu žen a na podporu obětí násilí. Existují nová evropská pravidla, která vstoupila v platnost v tomto měsíci a samozřejmě je potřeba, aby byla implementována na národní úrovni, aby to, že nám pomohlo. V budoucnosti se soustředíme na monitorování této trans- transpozice eh, této legislativy s tím, že termín byl 11. ledna tohoto roku. Efektivní implementace je klíčová, pokud chceme, aby se něco v terénu změnilo. Financování také patří mezi hlavní priority. V současné době eh, eh, financujeme 13 národních kampaní Eh, pro informování obyvatelstva za 3,7 milionů eur. Později řeknu tedy, které státy získaly financování pro tyto programy. A kromě toho v rámci programu práva a občanství zajišťujeme také financování práce eh, eh, a aktivit na základní úrovni. Jedná se o 9,5 milionů eur, které byly alokované na projekty pro boj proti násilí na ženách a toto financování bude pokračovat. Také realizujeme akce e, zaměřené na komunikace, tedy na, na e, zamezení e, znetvořování ženských pohlavních orgánů, takže například jsme vyčlenili částku na webovou stránku, která by informovala o rizicích a, a problémech spojených s touto praxí e, a zaměřené na ženy, které tedy jsou postiženy těmito praktikami nebo jim hrozí. Na příští planárce v, ve Štrasburku také o tom bude jednat Evropský parlament. A konečně musíme dále pokračovat na zlepšování kvality a e, e, množství dat o násilí na ženách abychom mohli e, připravovat cílené iniciativy. A já bych chtěla využít této příležitosti, abych zdůraznila klíčovou roli evropských institucí pro prosazování e, genderové rovnosti. Evropské instituce musí sehrávat významnou roli v této oblasti a vy jste jistě o tom mnoho vyslechtili od ředitelky e, institutu, který na těchto otázkách pracuje, tedy především se zaměřením na sběr dat tato agentura musí spolupracovat s Eurostatem a spolehám na vaši podporu e, eh, pro to, aby se toto realizovalo. Tak eh, jaké jiné iniciativy by mohly pomoci eh, boji proti násilí na ženách? Doporučuji, abychom stávající opatření eh, a kompetence EU a členských států rozvíjeli tak, jak to vyplývá z istambulské eh, úmluvy, kde některé ehm, aspekty jsou v kompetenci Evropské unie a domníváme se, že přistoupení EU k této úmluvě by bylo přidanou hodnotou, která by doplňovala ratifikaci této úmluvy ze strany členských států států. Takže toto by byla jedna z mých priorit v brzké budoucnosti. Takže v tuto chvíli eh, se eh, probíhá schůze na generálním ředitelství, kdy jsou analyzovány eh, okolnosti a důsledky tak případného přistoupení EU k této úmluvě. Nicméně přistoupení EU k této úmluvě nelze považovat za danost a já doufám, že mohu spolehat na vaši podporu k prosazení tohoto návrhu tak a že také národní parlamenty tuto, tento návrh eh, ratifikují. Kromě toho musíme dořešit eh, otázky, které zatím vyřešené nejsou a je třeba zapojit ženy eh, do diskuzí na toto téma. K tomu bude příležitost na plenárce. A některé členské státy zaznamenaly pozitivní rozvoj, mimo jiné ty, které se týkají eh, právně závazných opatření. Nicméně situace stagnuje nebo se zhoršuje. Směrnice je, eh, je velice potřebná a celá řada eh, údajů ukazuje, že tomu tak zatím není směrnice o ženách v dozorčích radách. Takže jinak, co se týče ta směrnice, na rozdíl od toho, co některé státy říkají, se netýká striktních kvót. K, ona nestanovuje povinné výsledky, ale snaží se přimět členské státy, aby, e, se, aby zajistili lepší vyváženost e, genderu a aby kvalifikovanost a kompetentnost pracovníků byla jediným ukazatelem při výběru řídících pracovníků. Předchozí předsednictví odvedla výborný, e, výbornou práci, konkrétní výsledky a nyní tento návrh eh, míří k získání kvalifikované většiny v radě. Za lotyšského předsednictví a Lotyšsko patří mezi členské státy, které ke směrnici v poslední době zaujaly pozitivnější stanovisko. Je tedy mm, mm, ze strany předsednictví patrné ehm, jaksi velice pozitivní přístup a snaha dosažení kompromisního návrhu nebo kompromisu. Pozoruji, že diskuse se zástupci dosud nerozhodnutých nebo váhajících zemí pomáhají dospět postupně k podpoře a já také spolehám na vaši podporu pro to, aby tato směrnice mohla být přijata v průběhu roku 2015. Pracovní plán komise pro tento rok šestiměsíční Eh, období, tedy jsou to sunset eh, ustanovení, co se týče mateřské dovolené. Já eh, s potěšením s vámi o tom budu jednat a jednám, kdykoliv budu mít pocit, že by mohlo být dosaženo nějakého kompromisu. Nicméně pokud nedosáhneme Ehm, jaksi průlomu u tohoto návrhu. Tento návrh bude nahrazen novou iniciativou a my využijeme příležitost k tomu, abychom pozorovali, jaké jsou skutečné potřeby rodičů a podniků v našem měnícím se světě a navrhli řešení, která budou odpovídat těmto potřebám. Já plně podporuji cíle směrnice o mateřské dovolené a e, těším se na spolupráci s vámi, abychom ji připravili co nejlépe. Musíme proskoumat všechny možnosti, které e, jsou potřeba pro e, skloubení pracovního života, péče o děti, různá opatření na flexibilizaci pracovního vytížení a zajištění rovnováhy v péči péči mezi ženami a muži. Co se týče rozporu v odměňování, tak eh, to je také téma, které musíme řešit. Eh, rozdíly v odměňování mužů a žen jsou velmi vysoké. Eh, týká se to, je to zhruba 16,4% rozdílu v loňském roce a to je stále špatně Eh, omezuje to eh, motivovat, eh, motivaci žen v hledání pracovních příležitostí, brzdí ekonomický rozvoj a sociální soudržnost, kdy rodiny spolehají více či méně či zcela eh, na příjmy žen. Musíme využít všechny nástroje, které máme, musíme monitorovat implementaci evropské legislativy o rovnosti odměňování v členských zemích, musíme podporovat transparentnost odměňování, informovanost veřejnosti, a zajišťovat rovnováhu. Podporujeme zaměstnanost žen obecně, podporujeme výzkum v těch oblastech, které se týkají e, důvodů e, e, přetrvávání rozdílů v odměňování a toto se odrazí v nové strategii o rovnosti mužů a žen. Closely connected rozdílem v odměňování mezi muži a ženami je velmi úzce spojena i otázka starobních důchodů. Možná, že i v této oblasti bychom do budoucna mohli postoupit. Mě totiž dělá starosti eh, tato záležitost. Ten rozdíl je obrovský v Evropské unii. Je to 39% v průměru. To znamená, že já se budu snažit, aby do budoucna bylo toto téma vyhlášeno jako priorita. E, komise e, prosazuje jako první tuto otázku a e, snaží se na ní upřít pozornost. Snížit rozdíly v e, starobních důchodech mezi muži a ženami totiž e, jsou velice důležité i z hlediska všech přidružených dalších oblastí. Strategie 2020 také poskytuje dobrý rámec pro monitorování hodnocení rozdílného odměňování v této oblasti. My budeme pracovat pracovat velice e, těsně a v součinnosti s lotyšským předsednictvím i e, zde v otázce rozdílu e, starobních důchodů mezi muži a ženami. Já jsem s lotyšským ministrem o této věci obsáhle hovořila a on se chce zasadit o to, aby se toto téma dostalo na agendu Evropské rady. To je jenom několik příkladů a priorit do našeho budoucího budoucího období. Chtěla bych, aby v naší nový, nové strategii bylo všechno toto odraženo. Eh, chci, abychom zpracovali tyto věci společně, abychom spolupracovali. V nadcházejících měsících eh, budu jednotlivé zúčastněné strany na úrovni Unie, eh, členských států velice intenzivně konzultovat, budu spolupracovat s vládními i nevládními orgány a také vítám příspěvek vašeho výboru v tom smyslu, že vy připravujete eh, zprávu z vlastní iniciativy ohledně budoucí strategie a já eh, doufám, že mohu počítat s vaší podporou a s naším dalším eh, dialogem. Ta nová strategie musí být opravdu souhrná a musí zahrnovat všechny politiky, priority, aktivity s přesnými časovými harmonogramy až do roku 2020 a také musí obsahovat závazky regulární, re, regulární a pravidelné pravidelné toho monitorování musí být eh, něčím, co vezme eh, za své i ta nejvyšší eh, politická úroveň a všechny další složky a chci říct, že se v tomto směru budu snažit ubírat cestou jak specifických aktivit, tak genderového mainstreamingu. Jsem připravena spolupracovat v tomto směru se všemi svými kolegy v kolegiu Evropské komise a pokusím se začlenit genderový E, rozměr do jejich aktivit, tak jak to také obsahuje e, smlouva a alespoň do jednoho nového právního návrhu v každém z jejich portfolií. Je totiž obrovské důležité, e, do hlavních nástrojů, to znamená do hodnocení dopadu a evaluace začlenit genderový prvek, e, protože je skutečností, že komunitární politiky mohou mít odlišné dopady na muži a ženy, na, e, na muže a ženy, na jejich životy a práci. A mainstreaming, e, tam společná, společné prohlášení Evropského parlamentu, komise a rady také otvírají dveře genderovému rozpočtování. A v tomto směru jsem připravena spolupracovat s místopředsedkyní Kristalinou Georgievou, která je odpovědná za rozpočet Unie a za lidské zdroje, aby se toto téma posunulo předu. Rovněž velice e, podporuji 40% cíl, co se týče e, zapojení žen do rozhodovacích e, Eh, funkcí v, evropské, eh, v evropských institucích. Eh, chtěla bych, aby Evropská unie byla i nadále vzorem genderové rovnosti pro zbytek světa a my doufáme ve vaší spolupráci, například také v rámci pekinské platformy a během nadcházejícího zasedání Komise OSN o statutu žen a Eh, také eh, pro všechny cíle nad rámec 2015. Chtěla bych poděkovat parlamentu a vašemu výboru za neustále eh, odhodlání pracovat v této oblasti a těším se na naší spolupráci do budoucna, abychom dosáhli pokroku v tomto odvětví, abychom ještě více zlepšili životy mužů a žen napříč Evropskou unii. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias, señora Jourová. Y pasamos ya direct... Děkuji vám, paní Jourová. A eh, my nyní můžeme udělit slovo kolegyním a kolegům poslancům. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste zavítala mezi nás. Chci vám z hloubky srdce poděkovat za vaši prezentaci. Eh, ta byla opravdu mimořádná a některé otázky, které jsem si připravila, jste zodpověděla již ve vašem úvodním slově, takže eh, chtěla bych říct, že co se nás týče, můžete se eh, spolehnout na naší maximální podporu a také na to, že podpoříme, aby Evropská unie eh, přistoupila k istambulské úmluvě. Uděláme proto maximum. Eh, mám krátký dotaz E, zpráva IGES ohledně indexu e, rovnosti, e, tam, kde se jedná o násilí na ženách, tam se zdá, že ty nástroje nejsou postačující, protože vlastně ty nástroje pro získávání přesných statistických údajů musí být teprve vytvořeny. A mě by zajímalo, zda Evropská komise chce v tomto směru něco podniknout, aby usnadnila sběr těch údajů, ty Teď mám na mysli konkrétně harmonizaci. Děkuji vám předem za odpověď. Muchas gracias y además por, por la brevedad en la Děkuji vám, děkuji vám také za to, že jste byla stručná. A Stejně jako dnes dopoledne, já bych ráda požádala všechny kolegy, aby se omezili na dvě minuty ve svých příspěvcích. Hlásí se nám asi deset poslanců a poslankyň, tak aby paní komisařka měla čas také na odpovědi na vaše otázky. Žádám vás, abyste opravdu dodrželi tu řečnickou dobu. Uh, uh, Děkuji vám. Paní komisařko Jourová, já vám přeji maximální úspěch ve vaší náročné práci a děkuji vám za to eh, sdělení, eh, které jste eh, pronesla. Mám také otázku. Jedno z témat, které se často diskutuje, je směrnice ohledně Eh, rovného odměňování osob eh, nezávisle na jejich víře, eh, věku a tak dále a tak podobně, to znamená směrnice o rovném zacházení chtěl bych vědět, zdali víte, že víc jak 100 nevládních organizací podepsalo otevřený dopis předsedovi Junckerovi s tím, že ho žádá, aby toto, eh, aby od tohoto opustil vzhledem k takzvanému principu politické diskontinuity. Eh, pokud by tento návrh byl totiž přijat, eh, tak by omezil určitá občanská práva a mohl by to, pokud by to bylo schváleno, eh, vést k eh, nedo, eh, nedokonalému výkladu vzhledem k tomu nejasnému, k tomu nejasnému znění. Chtěla bych, chtěl bych vědět, co si o tom dopise myslíte a jak se domníváte, že se věci vyvinou dál. Dobrá. Ačiū, ponia pirmininkė. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že se zúčastňujete této diskuze v našem výboru a eh, za sebe eh, bych ráda také řekla, že doufám, že všechna ta práce bude dovedena ke zdárnému cíli. Musím říct, že to vnímáme optimisticky, když říkáte, že by se měly již uzavřít diskuze kolem kvót žen v podnicích před koncem roku. Já vám v tomto směru přeji maximální úspěch. Během diskuze eh, při eh, plenárním zasedání Eh, někteří se vyjádřili v tom smyslu, aby eh, jednání kolem návrhu směrnice o mateřství dále pokračovala. Eh, parlament potvrzuje svou vůli v tomto pokračovat, pokračovat v hledání kompromisu, který by byl přijatelný jak pro komisi, tak pro radu, tak pro parlament. A já se ptám, zdali paní komisařko, souhlasíte s tím, že byste se eh, uvolila vlastně vzít na sebe eh, návrh této směrnice, eh, zdali tedy spolupracujete s paní komisařkou Tyson, zdali byste se snažila dovést tu směrnici k Eh, nějakému závěru. Myslíte si, že její text odpovídá vnitřnímu dochu institucionální eh, instituce, jako je Evropská unie? Co chcete udělat pro odblokování diskuze? Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla na tuto diskuzi. Minulý týden jsem měla skutečnou radost na plenárním e, e, zasedání, když jste řekla, že plně podporujete ženy v dozorčích radách. Teď jste to znovu zopakovala. Jsem velice ráda, že v roce 2015 e, se to nakonec celé uzavře. Měla jsem pocit, že italské předsednictví v minulém roce nám dalo tak trošičku obdobný důvod k naději a teď se tedy ptám, jak to vnímáte vzhledem k velice opatrnému eh, vyjádření lotyšského předsednictví. Skutečně si myslíte, že se dá eh, hovořit o tom, že to v letošním roce dobře všechno dopadne, protože další rok čekání to by byl skutečně neúspěch. A teď ještě homofobie. Vy jste řekla po slyšení, které proběhlo v loňském roce, že potřebujeme jasný akční plán eh, ve spolupráci s členskými státy státy. Možná, že byste v tomto směru nám mohla poskytnout ještě nějaké další informace, jak to vypadá. Nám udělalo radost, že se v tomto chcete eh, inic, eh, angažovat. Myslíme si, že boj proti homofobii je velmi zásadní, takže informace v této oblasti bych uvítala. A poslední věc je téma, eh, na kterém také hodně pracujete, je tím otázka jednotného digitálního trhu. Eh, v tomto směru ho vlastně začínáme v Evropské unii vytvářet a my jako výbor FEM jsme se eh, shodli, že uděláme eh, zprávu z vlastní iniciativy ohledně role žen v digitálním věku a mě by zajímalo, jak vy to vnímáte. Jak si myslíte, že by ženy měly být reprezentovány a začlenovány do vytváření tohoto jednotného digitálního trhu, protože v sektoru IT eh, ženy opravdu nejsou eh, dostatečně zastoupeny a jak si myslíte, že by mohla být konkrétní opatření, aby se i v tom digitálním světě ženy více dostávaly do těch vedoucích eh, pozic? Serra tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisaria Jurova, por estar aquí. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji paní komisařce eh, za to, že mezi nás přišla. Já jsem nejprve chtěla zmínit No, chtěla jsem vám poděkovat eh, za vaše nasazení a za vaši důslednost. Já si vzpomínám na to, eh, co jste říkala během slyšení a teď jsem si také vyslechla vaše úvodní slovo a musím říci, že jste opravdu osoba velmi angažovaná, že je jasné, že chcete něčeho dosáhnout a já jsem vám za to velmi vděčná. Eh, v Evropském parlamentu se nesetkáte jenom s podporou, ale určitě i s hlasy odporu. Stejně jako řekla kolegyně kolegyně Angelika, určitě už jste odpověděla eh, na celou řadu otázek svým úvodním slovem, ale já bych měla jednu otázku související se směrnici o mateřské dovolené. My jsme teď v takovém přechodném období, eh, nebo lépe řečeno v takové fázi, eh, ve které dva měsíce nebude jasné, zdali to eh, projde eh, v radě. Eh, vyhlídky asi teďka nejsou úplně optimální, ale vy jste říkala, že uděláte všechno, co je ve vašich silách, abyste s tím tématem pohnula ku předu a vsadíte vše na to, aby ten návrh byl realistický, aby jste podpořila rodiny, muže i ženy, kteří chtějí mít děti. Mě by zajímalo, jaké představy má jednáte o tom novém návrhu směrnice o mateřské dovolené. Eh, jak eh, si myslíte, že co je nutné pro dnešní rodiny? Děkuji. Já bych také vám chtěla velice poděkovat za to, že jste přišla k nám do výboru. Eh, a také Hm, bych chtěla ocenit diskusi, která proběhla minulý týden na plenárce a oceňujeme vaše odhodlání. Jedna z věcí, za které já hm, bojuji od svého zvolení, je obchodování s lidmi. A to existuje hm, zvenku Evropy a napříč Evropou a je toho má to velice silnou genderovou dimenzi. Mnoho těch obětí, asi přes 80% obětí obchodování s lidmi jsou ženy. A s paní Vasilu která se věnovala především té směrnici, přípravě směrnice proti obchodování s lidmi. Máme řadu problémů a jeden z hlavních problémů je ten, že členské státy neuznávají, že oběti obchodování s lidmi podle článku 8, který zdůrazňuje, eh, že tyto oběti oběti eh, ne, eh, mají být eh, trestány a sankcionovány ve svém postavení. A vy jste zmínila také ty, například ty mm, ochranné příkazy, eh, které vstoupily v platnost v minulý týden. A je třeba také vzdělávat odpovědné pracovníky v implementaci těchto nových opatření. Jakým způsobem budete monitorovat tuto situaci, abyste se ujistili, že skutečně členské členské státy provádějí potřebná školení pro řádné monitorování tedy té implementace. Další. Mm, děkuji vám. Paní komisařko, já mám tři konkrétní dotazy, budu stručný. Za prvé, co se týče směrnice o mateřské dovolené. Moje frakce není příliš spokojená s, tím stáv, s tou stávající tendencí, s tím, že buď to projde, nebo se stáhne návrh a, ehm, a myslím, že ani parlament, ani komise se eh, nemohou eh, jaksi zodpovídat za takový návrh. Já, já mm, si myslím, že to je věc, kde je po to hodně souvisí s potřebami našich občanů, a eh, s spíš než jak si se rovnou jako komise eh, rozhodnout návrh stahnout, tak si myslím, že to není moudrý přístup a lepší by bylo pokračovat ve vyvíjení politického tlaku na radu, aby to neblokovala. Druhá věc se týká eh, Istanbulské úmluvy, mm, těší mě vaše slova, že budete podporovat přistoupení EU k umluvě z Istanbulu, to je dobrá zpráva a určitě mnozí z nás budou podporovat tuto iniciativu. Já za to bojuji už řadu let a myslím si, že to bude opravdu velice přínosné a bude to jaksi významné téma v nadcházejících měsících. Eh, otázka vypracování směrnice proti násilí na všech úrovních, to je samozřejmě také důležité a budeme nadále žádat komisi, aby eh, toto měla v plánu. A poslední se týká doporučení specifická pro jednotlivé členské státy. Jestli byste mohla konkrétně říci, jakým způsobem můžete zajistit genderový mainstreaming v rámci těch specifických doporučení pro eh, jednotlivé členské státy, hlavně v souvislosti s komisařem Timmermansem, poslancem, protože ono není eh, jak si potřeba mít pěkná slova eh, o genderové rovnosti a současně dělat strukturální reformy, které eh, naopak míří opačným směrem. Myslím si, že tady je ještě mnoho práce před námi a mě by zajímalo, jaké jsou vaše záměry v této oblasti. Děkuji a nyní dávám slovo paní Bjork. Tak so mycket. Eh, e Děkuji vám eh, za frakci QNGL. E eh, my jsme vždycky říkali, že podporujeme vaši práci, že chceme bojovat proti pásilí, násilí páchanému na ženách, chceme eh, rozšířit mateřskou dovolenou, chceme bojovat proti obchodování s lidmi, se ženami, vykořišťování žen a mm, podpo- chceme podpořit veškerá opatření mm, ve prospěch eh, rovnosti mužů a žen. Ale teď musíme konstatovat, že mnozí si myslí, že práce v oblasti rovnoprávnosti začíná stagnovat. Existuje celá řada opatření, která nebyla dotažena do konce a myslím si, že potřebujeme novou strategii, že máme, my jsme tady ve výboru e, vytvořili zprávu a mnozí z nás jsou toho názoru, že tento, mm, jak si tato stagnace se musí opět zvrátit. E, a je třeba zmínit i několik mm, konkrétních věcí, o kterých kolegové zatím nemluvili. My bychom byli velice rádi, kdybychom se mohli zaměřit také na sociální a hospodářská práva žen. Vy jste říkala, že eh, chcete se více zabývat také eh, otázkou rozdílných penzí. Vy jste mluvila o 39% rozdílu mezi eh, důchody. To je také téma, kterému se musíme věnovat. My eh, z frakce GUE NGL bychom vám rádi eh, naznačili, že se rádi zapojíme do práce, která bude mít za následek odstranění tohoto rozdílu. A potom také ještě mm, mě zajímá další práce v oblasti mateřských škol a podobných zařízení. Köszönöm szépen, nagy izgalom kíséri a... Děkuji vám. My s velkým očekáváním uh, hledíme na to, co se um, děje v rámci uh, e, istambulské úmluvy a je omyl Eh, říkat, že je to eh, mezinárodní úmluva, kde se dá závazně eh, postupovat proti porušování práv žen. OSN má takovéto právo zakotveno v umluvě SIDO a v prováděcím protokolu, kde je Hmm, tak, eh, kde je stanoven také eh, soudní dvůr, kam se dají eh, zasílat ehm, žaloby. 2004 posuzovali první stížnost a byl to, bylo to řízení proti Maďarsku, kde jedna žena byla Eh, zneužívána, obrátila se na tento výbor SIDO a pro maďarský stát z tohoto řízení vyplunul, vyplynula celá řada, celý seznam eh, povinností, co udělat, mimo jiné také byla mm, přiznána této ženě, mm, byl přiznán nárok na náhradu škody, ale eh, za těch deset let, které uplynuly té ženě, ještě nebylo vyplaceno vůbec nic, bez ohledu na to, co mm, bez ohledu na vlády, které jsme za tu dobu měli eh, v Maďarsku. Eh, pak ještě eh, tam proběhlo řízení proti rakouskému státu, to byli rodinní příslušníci ženy, která byla Eh, zavražděna a stát eh, neučinil nic proti tomu, aby se této situaci předešlo. Eh, tedy já chci říci, že Istanbulská úmluva vstoupí v platnost, z toho máme radost, ale důležité je uvědomit si, jaké kompetence má také výbor SIDO a co se vlastně s nimi děje. Máme hm, tady za deset let určitou judikaturu, Mm, to jsou určité zkušenosti a na ty bychom se měli možná také podívat, podívat se na to také, k jakému výsledku vedly tyto akce, eh, jakým způsobem byly případně tyto rozsudky dodrženy či nedodrženy, zdali členské státy eh, naplnily ty sankce, co se stalo s oběťmi těchto činů a tak dále. Čili my bychom se měli podívat komplexně na to, co se už v této oblasti eh, udělalo. Možná bychom měli zorganizovat Organizovat eh, workshop anebo konferenci a mm, podívat se na to, co vyplývá z praxe eh, výboru eh, CIDO. A mě by zajímalo, co si o tom myslí paní komisařka. Děkuji vám. Senora Lancila, tiene la palabra. Mulțumesc, doamnă comisar, ne bucură prezența dumneavoastră. Děkuji, paní komisařko. Ráda bych ještě zdůraznila eh, všechno to, co kolegyně a kolegové řekli přede mnou. A chtěla bych vám říct, eh, že během rozpravy o práci, programu práce komise eh, v minulém týdnu bylo nějakých 360 hlasů pro a hlasů proti bylo výrazně méně. To znamená, že parlament se výrazně vyjádřil pro e, směrnici o mm, mateřství. E, proto, aby bylo e, jednáno, aby se našla ta flexibilita, která je nutná. A vy na sebe musíte vzít, musíte vzít odpovědnost pro, za tuto věc a udělat maximum. Děkuji. Paní Petio. Eh, děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko, děkuji, že jste zavítala mezi nás, děkuji za vaše úvodní slovo. Eh, když dovolíte, tak já eh, to vnímám tak, že tady jsou dvě témata, která se týkají vlastně také paní Tyson. Za, během slyšení paní komisařko Jourová zazněla otázka ohledně E, směrnice o mateřské dovolené. Vy jste řekla, že to bude jedna z e, priorit, hlavních priorit a že budete hovořit s paní komisařkou Tyson o této věci. Mě by zajímalo, jestli k této konverzaci došlo a pokud ano, jaký byl její výsledek. Další téma je e, otázka té směrnice, která se týká Eh, služeb eh, v a eh, odměňování v oblasti služeb jsou především ženy, které jsou nedostatečně odměňovány, často pracují tři týdny v kuse, mají pro sebe velmi málo času, nevidí své rodiny a nemohou jít domů ve chvíli, kdy jejich rodiny doma jsou. Takže by měly mít tyto ženy alespoň jeden volný den týdně a pokud možno to tím dnem by měla být neděle. Takže ta směrnice o pracovní době eh, je také něčím, eh, čím se zabýváte, co je pro vás prioritou a pokud ne, eh, pokud tedy ano, pardon, jestli o ní budete také hovořit s paní komisařkou Tyson. Vážená paní komisařko, děkuji za to, že jste mezi nás přišla a že jste už zmínila tolik důležitých témat ve svém úvodním slově. Pro mě je důležité, aby bylo jasné, že úspěch vaší práce záleží na tom, zdali se vám podaří dobře vyjednat vyjednávat s ostatními komisaři a zdali eh, se vám podaří prosadit ženské zájmy i v eh, portfoliích jiných komisařů. Mě by zajímalo, zdali se setkáváte pravidelně, zdali eh, jsou nějaké cílové hodnoty i v rámci ostatních portfolií komise. Já si myslím, že komisařka pro Eh, rovnost žen a mužů může dosáhnout svých cílů pouze ve spolupráci s ostatními komisaři, takže mě by zajímalo, jakým způsobem na tomto spolupracujete. Děkuji. <coughs> Para finalizar este turno de, de intervenciones, tiene la palabra la señora Embel. Takže teď ještě závěrem eh, paní Intveld se svým dotazem, prosím. Děkuji vám, eh, paní komisařko. Musím říct, že vaše slova e, jsou pro mě povzbuzením. Zdá se, že v nadcházejícím období můžeme docházet pro rovnost mužů a žen hodně a splnit si některé cíle, které máme před očima. E, je to opravdu povzbuzující. E, mám vlastně netolik dotazy jako určitá témata, která bych vám chtěla ještě zmínit. Vy jste na začátku svého slova hovořila o násilí na ženách a já bych vás ráda upozornila vzpomněla na jeden případ. Je to také předmětem našeho dotazu k komisi a radě. Jedná se o e, kampaň jednoho e, maďarského města e, proti, proti znásilňování, ale vlastně je to kampaň, která háže veškeré, veškerou vinu na oběti. Říká, že ženy by měly sedět doma, neměly pít a podobné věci. A nedávno byla v Budapešti ustavena nová agentura CIPOL eh, pro policejní sbory a eh, mám takový pocit, že oni asi nemají co dočinění s takovými to případy. Já jsem prostě tento případ chtěla eh, zde zmínit, oznámit vám to, protože pokud máme my školit policejní složky, tak bychom je měli naučit, že nemohou oběti vinit z toho, co se jim stalo. To je prostě určitý signál, který bych tady ráda vyslala. A ještě jedna věc. Dnes ráno jsem bohužel nemohla být přítomná při hlasování, takže k mému rozčarování eh, výbor hlasoval proti jednomu eh, pozměňovacímu návrhu, který jsem eh, podala. Jde o to, že demografická situace se ve všech členských státech výrazně mění. V tom smyslu, že tady je čím dál tím více neúplných rodin a neúplných domácností. To se často zaměňuje. Neúplných domácností dětí. V některých zemích je to 40 domácností, eh, které se sestávají z jedné osoby. A celá řada těchto domácností jednočlených jsou domácnostmi žen, které jsou buď vdovami, nebo jsou rozvedené, nebo jsou mezi určitými vztahy, jsou sami, protože nechtějí žít s někým dalším. A samozřejmě tyto ženy jsou vystaveny mnohem většímu riziku co do eh, chudoby a dalších eh, záporných jevů a jsou to také tyto osoby, které jsou výrazně znevýhodněny v oblasti daňové zátěže a v celé řadě dalších oblastí. Takže v jakémkoliv dalším návrhu ze strany komise bychom se měli soustředit nejenom na to, že budeme dávat speciální podporu, eh, dejme tomu, rodinám, ale také této rostoucí skupině jednočlených domácností. Na to jsem vás chtěla upozornit. Děkuji. Muchas gracias por esta ronda de, de intervenciones eh, donde se han... Děkuji za Eh, všechny tyto příspěvky, které umožnily zdůraznit vaše obavy, eh, věci, na kterých vám záleží, témata, která jsou pro vás zásadní, politiky, za které nese odpovědnost a pro které má pravomoc paní komisařka Jourová. A teď, paní komisařko, vám s dovolením dám slovo. Máte 10 minut na to, abyste mohla reagovat na dotazy a připomínky. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zároveň musím dopředu předeslat, že budu bojovat nejenom s tím, abych co nejlépe odpověděla na vaše otázky v rámci časového limitu, ale taky, abych po sobě přečetla svoje poznámky. Takže to bude možná těžší, těžší úkol. Eh, první eh, otázka se týkala istambulské eh, úmluvy, respektive ocenění, že, že chceme Eh, akcelerovat eh, jednání o přístupu eh, Unie do, k této úmluvě. Týkala se toho i některá další otázka, takže já bych možná tu istambulskou úmluvu vzala hned teď. Jak víte, 1. srpna byla úmluva, vešla v platnost a Eh, to tím, že se že by ratifikovalo více než 10, eh, eh, nebo 10 zemí. To znamená, že pořád ještě zbývá i řada evropských zemí, aby úmluvu ratifikovali. Takže já teď postupuji ve dvou liních. Jednak budu oslovovat dopisem státy, které dosud neratifikovali, aby tak učinili. A to z dobrých důvodů, protože Istanbulská úmluva je významným příspěvkem ke zlepšení situace v oblasti násilí na ženách. Je to jeden z nástrojů, jak tady zaznělo, není to jediný nástroj. Mezinárodní úmluvy eh, musí doprovázet národní legislativu, eh, samozřejmě evropskou legislativu v případě evropských zemí, ale i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Takže to je ale významný, významná část boje proti eh, násilí na ženách. Ta druhá část naší práce je Eh, učení veškerých potřebných kroků eh, k přistoupení k úmluvě ze strany Unie. Eh, um, Istanbulská úmluva dává na členské státy, pokud si troufnu odhadnout tu proporci, větší úkoly a větší kompetence ze strany Unie. Jsou tam především kompetence v oblasti azylu a migrace. Takže toto jsou naše kroky, které chceme udělat. Každopádně Eh, považujeme Istanbulskou umluvu za, za významný krok vpřed eh, pro celou Evropu. Co se týče agentury EIG, eh, my, já se spolehám nejenom na tuto agenturu, ale i na agenturu pro lidská práva ve Vídni, co se týče sběru relevantních a potřebných dat, Eh, budu mít jednání eh, s agenturou EIG i s agenturou pro lidská práva o metodologii, kterou používají. Budu se, budu se na to informovat, protože se domnívám, že bychom měli pokročit právě ve sjednocení metodologie, abychom byli schopni porovnávat eh, relevantní data, včetně toho, že tak budeme moci porovnávat situaci v jednotlivých členských zemích. Mě k tomu vlastně přimělo, že je potřeba se podívat na to, jak měříme a co měříme, jak můžeme srovnávat i to, že jsem se zajímala o financování programů a zajímala jsem se například o to, zda těch 13 kampaní, které Evropská unie financuje eh, za 3,7 milionů euro eh, v některých zemích, jestli koreluje právě s vážností problému násilí na ženách. A zatím na to nemám odpověď. Je to tedy eh, několik zemí, když je výjmenuji, je to Rakousko, eh, Kypr, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, eh, eh, Litva, Malta, Polsko, Slo, Slovinsko a Spojené království. A já se domnívám, že zrovna některé země by si zasloužily eh, podporu, které na seznamu nejsou. Takže se budu dívat na kritéria pro výběr eh, zemí pro financování a zda koreluje ten výběr právě s tím, kde je jak silná potřeba. Nedotkli jsme se v otázkách například násilí na romských ženách, což je specifická otázka a specifická specifický, velmi vážný problém, ale nechci už zacházet do, do dalších detailů. Směrnice o rovném odměňování, o rovném zacházení. Dostala jsem eh, tuto otázku, zda vím o otevřeném dopisu, který dostal Jean-Claude Juncker od eh, neziskových organizací. Moje odpověď je nevím, ale budu se informovat. No, musí to být něco čerstvějšího, o čem jsem zatím nebyla informována. Eh, řada otázek tady zazněla na ženy Eh, v dozorčích radách. Eh, můj projev, který jsem tady měla, kromě jiných projevů, eh, se vyznačuje tím, že vždycky jsem optimistická a budím vysoká očekávání. Vy jste, tady, vy jste to tady někteří sami řekli a já doufám, že zrovna v případě Women on Boards, tedy směrnice ženy v dozorčích radách, bude můj optimismus odpovídat realitě. Zatím nám schází když to řeknu úplně eh, obchodně, eh, skoro bych si troufla říct, jedna velká země a dvě malé, aby tuto směrnici podpořili. Eh, v radě jsme měli zajímavou debatu a mohu vám vydat toto svědectví. Všechny země, kromě jedné, která se zdržela, řekly, že je potřeba řešit problém schodku zastoupení žen nejenom v dozorčích orgánech, ale i ve vedení firem že totiž se projevilo, že právě eh, ta ona rozmanitost neboli diverzita eh, ve vedení eh, firem a v bordech je něčím, co má velmi blahodárný ekonomický dopad, nejenom na firmy samotné, ale na ekonomiku celé společnosti. Takže až potud, co se týče eh, cíle, všichni souhlasíme. Eh, co se týče cesty, eh, tak tam jsou určité výhrady právě vůči nástroji, které se má použít, a to jsou ty nešťastné kvóty. A já teď prozradím, že chci právě, až se bude blížit k další radě, kde bude debata samozřejmě samozřejmě eh, řeknu to natvrdo, lobovat v těch příslušných zemích, kde je potřeba změnit názor a komunikovat tu věc lépe. Že to, totiž jde o, právě o tu diverzitu a že ty kvóty eh, tam nejsou to nejdůležitější. Že eh, v, této, v tomto případě je cesta cíl, to znamená ten proces, který vede k obsazování v dozorčích radách, že to je proces, při kterém se vybírá na základě férového výběru eh, z kvalifikovaných lidí, tedy podle kvalifikace a kvality kandidátů. Při rovnosti eh, při tomto hodnocení potom se má zvolit podreprezentované pohlaví, což za, zároveň neříká, že to musí být zásadně ženy. E, takže e, ten proces je důležitý. Je důležité zdůrazňovat, že za schopného, fantastického, všeznalého muže nebereme jakoukoliv ženu, ale že bereme do dozorčí rady, respektive do vedení firmy, kvalifikovanou ženu, která má srovnatelně eh, dobré kvality pro tu práci. Jestli se mohu o Women on Boards trošku zastavit, eh, já se snažím právě na to jít i v komunikaci s médií přes onu diverzitu a eh, v České republice se mě ptala Česká televize, jestli jsem se zeptala firem, kterým tam chci dosadit ty ženy, co na to říkají. Já jsem řekla, nezeptala a e, bylo to krátce po mém e, zahájení práce. Takže jsem se zeptala minulý pátek, Měla jsem poměrně slušně zastoupený kulatý stůl, kde byli zástupci velkých firm, z nichž některé jsou kotované na burze, to znamená ty, které se, se jich to týká. A ve směs mi odpověděli toto. My nečekáme na legislativu, protože jsme věd, zjistili, že musíme si sami stanovit ten cíl eh, k naplnění určité kvóty, protože je to prospěšné pro náš biznis kromě toho, že je to férové vůči eh, talentům mezi ženami. Zároveň říkali, a je to zároveň otázka, mm, která zazněla i ve smyslu vzdělávání žen a připravenosti kvalifikačního, zaznělo, že bychom měli e, lépe e, připravovat ženy pro pracovní trh a více tlačit na to, aby dívky, studentky šly na technické obory, aby se nezdráhali studovat obory, které vedou do IT Eh, branže, které vedou do technologických firm, které vedou do technologického výzkumu. Takže zdá se, že musíme eh, s těmi opatřeními přicházet daleko dříve, eh, než jsou už ženy na trhu práce, protože například IT firmy hlásí, potřebujeme inovace, potřebujeme mozky, potřebujeme talenty a ty jsou, jak prokázáno, stejně zastoupeny mezi muži a ženami. A pokud nevyužíváme ženy, pak nevyužíváme 50 potenciálu. A to si v Evropě, dámy a pánové, domnívám se, nemoh- nemůžeme dovolit. Takže vezmeme-li v úvahu tato ekonomická hlediska, pak eh, má Women on Boards velmi silnou pozici. Dovolte mi ještě v souvislosti s některou další otázkou krátký exkurs do mých eh, někdy bezesných úvah. Eh, o tom, jak pomoci eh, řešení všech těch problémů, o kterých jsme se tady bavili. Já jsem si poctivě nastudovala strategii eh, for gender, omlouvám se překladatelům, že kloužu do angličtiny, eh, která končí v roce 2015. Nastudovala jsem si společnou deklaraci pro víceleté, víceletý finanční rámec. Nastudovala jsem si Europe 2020, kolik tady bylo a je strategií. A ta procentuální eh, vyjádření pokroku k lepšímu jsou minimální. Co to tedy je, co nás brzdí? A eh, musíme se v tom případě ptát, eh, jestli jsou tam bariéry, s kterými můžeme hnout legislativou Eh, řada věcí se legislativou řešit nedá a musíme prostě přitlačit na efektivních kampaních a mimo legislativních eh, eh, akcích. Samozřejmě musíme se ptát, co je nejrychlejší a nejintenzivnější ve společnosti. Jsou to změny technologické, ekonomické nebo právní. Co je v dnešní době tím motorem? vedle všech těchto tří oblastí máme změny sociální. Tam si myslím, že se dost pohybujeme, chceme-li řešit eh, společenskou roli a společenskou odpovědnost žen. A tady se už dostáváme na poli eh, kulturních rozdílů, na, poli, na pole zvyklostí, tradic a tabu, která jsou velmi těžko eh, a dlouhodobě velmi složitě změnitelná. Takže já se domnívám, že e, pokud je rychlejší a e, ano, rychlejší v, tom posunu k lepšímu ta cesta přes ekonomiku, pak je dobře, že se zaměřujeme e, na Women on Boards a na další takovéto návrhy, které jdou do oblasti ekonomiky a které přináší argumenty, že je pro ekonomiku užitečné posílit ženy ve vedoucích funkcích a dát jim větší sociální a ekonomickou odpovědnost za Evropu. To si myslím, že je ta cesta, kterou se máme vydávat, abychom dospěli k rychlejším výsledkům. Co se týče uh, dalších otázek, které se týkaly uh, mateřské dovolené, já samozřejmě nemám ráda pozici, uh, v češtině tomu říkáme mrtvý brouk, v některých kulturách je to pštros s hlavou v písku. Eh, dosaďte si jakékoliv zvíře nebo bytost, která se vyhýbá řešení. Eh, nemám ráda tuto pozici a řekla jsem, že se pokusím eh, v radě lobovat za to, abychom, se, abychom dospěli k souhlasu. Osobně ale nejsem příliš optimistická, jenom když se podívám na situaci, že vlastně dnes už jenom 8 zemí z 28 nesplňuje ten požadavek, který ta směrnice eh, vlastně stanovila, a to je 18 eh, týdnů eh, mateřské dovolené a plný, plný plat nebo plná platba, tak pak zjistíme, že tady chceme přijímat směrnici, která vlastně něco řeší jenom v malé části států. To je jedna věc. Za druhé, víte, že nová komise má za cíl Growth and Jobs, my jsme to opravdu poctivě na našem DG s odborníky analyzovali, jestli tady je přímá vazba na, growth, na, na, na růst a zaměstnanost. A tak, jak ta směrnice je dnes postavená, tak ta přímá vazba není. Eh, takže eh, proto já jsem eh, už zahájila debatu s paní Marian Tyson, tedy komisařkou pro zaměstnanost. Máme ustaven expertní tým a připravujeme návrh Eh, na který, eh, kde dáváme větší akcent právě na eh, rozšíření možností žen na pracovním trhu a to nejenom zachováním možnosti zůstat doma a mít platbu, adekvátní platbu za to, že se žena stará o tolik potřebné, a teď se omlouvám za cynismus. Říkali jsme, že budeme pracovat s ekonomickými faktory že se starají o takzvané, o, o tolik potřebné daňové poplatníky, <laughs> ale samozřejmě význam žen, které se starají o děti, o nové e, Evropany je nezměrný. Ale zároveň bychom měli dát možnost ženám, které prostě nechtějí, aby jim ujel vlak v práci a které se chtějí dříve vrátit a mít možnost rychleji eh, se zapojit eh, do eh, práce s tím, že bude mít určité výhody a určitá ulehčení. I toto vyplynulo z kulatého stolu, který jsem měla s, s manažery velkých firm, kdy oni říkají, žena, která jde na mateřskou dovolenou na dva roky, pro nás ztrácí hodnotu, protože jí prostě ujel vlak. Je to tvrdé, omlouvám se za to. Sama jsem byla nešťastná z toho, že jsem od svých dětí šla bez do práce. Bylo to vynuceno existenčními důvody, ale tady prostě ty firmy to říkají jasně. V určitém období si žena musí vybrat a my říkáme, pokud si vybere vrátit se brzo do práce, nechť rodina, respektive ty děti, a ta žena má co nejlepší podmínky. A tady už se dostáváme k něčemu, co ta direktiva, tak jak je dosud navržená, neřeší. A to jsou právě ty podmínky, které by měl umožnit zaměstnavatel ženám, které se vracejí zpátky. Uh, Zároveň chceme řešit eh, lépe i odpovědnost mužů a jejich možnosti eh, se podílet na eh, výchově dětí právě tady v tom útlém věku a vlastně vzít na sebe svou část odpovědnosti. Už asi mluvím hodně dlouho, že? Ano, takže co, co mi zbylo? To znamená, že my, jenom abyste si udělali obrázek o časování, ta půlroční lhůta není lhůta, kdy my čekáme, jak to dopadne na komisi, ale analyzujeme nové možnosti a ráda bych v druhé polovině roku, pokud se nepodaří v radě dosáhnout souhlasu na e, přijetí e, směrnice k mateřské dovolené, tak ráda bych v tuto chvíli už měla text, který bychom dali e, k posouzení vlivu, to znamená k analýze o studiích vlivu té legislativy impact assessment prostě. Mně už scházejí někdy česká slova. Na co jsem zapomněla, uh, obchodování s lidmi, které tady zvedla Madame Bierder, samozřejmě toto je závažná, závažná oblast, nespadá to do mé kompetence, nicméně je to uh, Eh, oblast, která, eh, co se týče legislativy, je eh, řešena. Máme na to kompetenci jako Evropská unie a řešíme ji částečně směrnicí mm, o obětech a ještě tady k tomu mám něco, ale myslím, že už není úplně čas. Co se týče maďarského Eh, příspěvku děkuji, nebo příspěvku o tom maďarském případu děkuji za, za typ, podíváme se na to. Eh, obecně tady, tady bylo několik výzev eh, k účel, účelnější implementaci to se týkalo i toho obchodování s lidmi a některých dalších věcí. Za novou legislativu, nové návrhy, nové kampaně a hezké konference s velkou účastí jsou politické medaile implementace je krev, pot a slzy. Je to neustálý, pečlivý a důsledný monitoring a řeknu to tvrdě šlapání na paty státům, aby eh, transponovali legislativu, na které se Unie zhodla. Takže toto chceme dělat velmi intenzivně a, a mm, to je taky jeden z mých závazků, abych nešla jenom po těch věcech, které jsou vidět, ale tady po tom důsledném naplňování evropské legislativy v praxi. Děkuji. Já děkuji velmi pěkně, paní komisárky, za to, že e, Děkuji paní komisařce za to, že nás seznámila se svou vizí a e, já e, jsem přesvědčená, že ta spolupráce bude pokračovat a bude plodná, takže nyní můžeme udělat dvouminutovou přestávku, abychom dali čas našim hostům, aby si přesedli a děkuji.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 Vážené dámy a páni, stěné kolegyně. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem dnešním pořadu jednání a to je veřejné slyšení eh, na téma směrnice o rovném zacházení pro ženy a eh, muže v oblasti zaměstnání a povolání z iniciativy paní poslankyně Anny Záborské, která je zpravodajkou k tomuto tématu. Dnešní slyšení proběhne v podobě dvou panelových diskusí. no interpretation. Um, so I'm sorry <laughs> for that. Uh, I, I was just no, no, saying. there is the interpretation. It must be. Uh, can we ask? And which language is not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 Takže ještě jednou všechny vítám na slyšení na téma rovné zacházení pro ženy a muže v oblasti zaměstnání a povolání. Toto slyšení bude probíhat v podobě dvou panelových diskusí. Za chvíli představím hosty té první panelové diskuse eh, zaměřené na implementaci předpisů o rovném odměňování žen a mužů v praxi. Ale jako první dostane slovo paní poslankyně Anna Záborská, která nás do tématu uvede. Děkuji. Děkuji velmi pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení hosté, dámy a pánové, vážení přednášející, odborníci, milí přátelé. Není žádným překvapením, že po letech implementace směrnice 2006-54 v členských zemích je uplatňování eh, rovného zacházení v praxi odměňování jednou z nejproblematičtějších oblastí směrnice. Platová nerovnost mezi ženami a muži nezmizela, stejně tak jako rozdíly mezi zachá- v zacházení mezi muži a ženami na trhu práce. V této souvislosti se těším na první panelovou diskusi s paní Edith Power, která je bývalou poslankyní Evropského parlamentu. Paní Bauer vynaložila mm, množství času a energie na boj proti nespravedlivému a nerovnému zacházení se ženami eh, v oblasti zaměstnání, eh, zejména v oblasti odměňování. Byla jsem přitom, když se připravovala a přijímala zpráva paní Bauer, paní Bauer se snažila připravit, pro, eh, připravit prelegislativní text, který bude smysluplný a bude mít i svou budoucnost. Když se podíváme na ten text doporučení, tak vidíme, že doporučení, která jsou v závěru tohoto textu eh, pod eh, titulem Podrobná doporučení, eh, vidíme, že paní Bauer se věnovala několika oblastem od vysvětlování pojmů, přes sankce až po e, zefektivnění regulace a politiky Evropské unie. Současně jsem ráda, že máme příležitost diskutovat na toto téma také s paní e, Eleonorou Sadauskajte z Evropské komise, která nám může mm, dát e, pomoci svým odborným legislativním pohledem na tuto tématiku. Pokud chceme v zaměstnání a povolání dosáhnout spravedlivých podmínek pro ženy i muže a rovného zacházení, je velmi důležité pochopit právní rámec a e, zároveň těžkosti jeho uplatňování. Až pak můžeme soustředit svou pozornost na překonávání překážek, se kterými se setkávají členské státy. Je důležité, aby tato zpráva přeskoumala doporučení připravovaná komisí, vyhodnotila je a případně doplnila o svá vlastní. Velký důraz kladu také na dialog s odborníky na tuto problematiku a se zájmovými skupinami. Instituce dohlížející na rovné zacházení, nevládní organizace a sociální partneři musí být součástí celkové, celkové snahy i o překonání přetrvávající nerovnosti. Právní předpisy jsou jenom jednou stranou mince, druhou stranou. Druhá strana nám ukazuje to, že nerovnosti existují z různých důvodů, které jdou nad rámec toho, co můžeme napravit právním předpisem. Když jsem si připravovala tento text, tak jsem nevěděla, co bude říkat paní komisařka přede mnou. A paní komisařka řekla přesně to tež. Problémy eh, s nerovným zacházením eh, s ženami a muži nepramení pouze z legislativy. Velmi často pramení také z myšlení lidí a z různých jiných okolností, které existují. Z tohoto důvodu se těším i na druhou panelovou diskusi s paní profesorkou Verlou a panem eh, Kráverem z organizace Business Europe. Naše dnešní slyšení odráží základní strukturu návrhu zprávy, která bude podrobněji rozpracována tak, aby zužitkovala výstupy z naší dnešní diskuse. Já bych chtěla eh, předem poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto slyšení a jelikož už teď jsme v časovém skluzu, budu ráda, když se slova ujmou hned naši experti. Děkuji vám. Takže já... Děkuji vám a předávám rovnou slovo první eh, dámě z panelu, paní mm, Edith Bauer, bývalá poslankyně Evropského parlamentu. Prosím. Saně potěšit z této Dobrý den. Um, nemohu neprojevit radost, že tady tři hovoříme stejným jazykem, ale hlavně děkuji za pozvání. Je mi velkým vyznamenáním, že se mohu účastnit tady a vidět, jak se situace celá posouvá a že mohu přispět k tomu, aby ta situace se posouvala dál. A nyní přejdu do angličtiny, protože tu prezentaci, jak vidíte, jsem si připravila v angličtině. Takže co se týče eh, roz, rozdílů v odměňování, to je tedy tématem mojí zprávy. Tak nejprve um, trochu historie. Ten slavný článek 119 eh, římské smlouvy, kde všechny tyto otázky o rovnosti odměňování za stejnou práci, tam to začalo, kde bylo řečeno tedy, že ženy a muži za stejnou práci mají mít stejnou mzdu. Možná víte, že hlavní důvod, nebyly principy rovného zacházení, ale hlavní důvod byl vytvořit eh, podobné podmínky pro hospodářskou soutěž. Hmm. A každá další smlouva převzala tyto princip, nebo tento princip, včetně Lisabonské smlouvy, a já bych chtěla zdůraznit článek 157, který se věnuje rovnosti odměňování, především jeho třetí odstavec. Zdůraznit, že Evropský parlament musí přijmout opatření pro zajištění aplikace rovného odměňování za, rovnou, za stejnou práci. Já bych ráda zdůraznila právě tuto část legislativy z jednoho důvodu. Totiž, aby bylo jasné, že odpovědnost Evropského parlamentu je tady nepochybná a je nevyhnutelná. Nelze vaší odpovědnost přesunout na členské státy, nemůžete svou odpovědnost přesunout na podniky, nemůžete ji přesunout na sociální partnery, na nikoho jiného. Vy máte jasnou odpovědnost, která vyplývá z legislativy. Jak paní Záborská také říkala, že je tu celá řada legislativních textů na toto téma. Tady máme 40 let starou směrnici a to, o čem teď hovoříme, je takzvaná přepracovaná směrnice, která nahrazuje směrnici 75 a, další. E, tam dochází ke změně ehm, důkazního břemena, co se týče rovnosti zacházení, sociálního zabezpečení a tak dále. Na druhé straně, na jedné straně máme legislativu a na druhé straně je ta faktická situace. A já bych tady ráda ukázala eh, pár údajů z, a, a grafů z Eurostatu, které se týkají o rozdílu v odměňování. Tady, co je zajímavé, a to také není nic nového, že existuje nový rozpor, rozdíl mezi ženami a muži, eh, co se eh, týče Eh, vysokoškolského vzdělání, tam je minus 30 eh, a to je rozdíl, který se zvětšuje, což vyvolává velké problémy dnes eh, na takzvaném trhu managementu. A tento typ rozdílu a rozporu, to není jednoduchá situace. Eh, mnoho chlapců třeba opouští školu dříve než dívky, ukončí školní docházku tedy dříve a tato část života je také něco, co vyžaduje více pozornosti. Abych se vrátila eh, k rozdílu mezi ženami a muži, máme poměrně velké rozdíly, co se týče míry zaměstnanosti. E, tady ten rozdíl v tuto chvíli je 12 v průměru a předpověď je, že při tomto vývoji dosáhneme stanoveného cíle podle strategie 2020 v roce 2038. E, A další, co se snažíme prosadit, je zmírnění rozdílu v odměňování a tady pozoruji, že podle na základě předběžných údajů z roku 2012 je eh, tedy tam ten průměrný rozdíl 16,5 rozdílu v odměňování. Ale to jsou pouze předběžná data, bez Řecka a bez několika dalších zemí, takže já předpokládám, že to nakonec bude vyšší. tady rozdíl v délce uvazku. Podle Eurostatu máme 32 eh, žen eh, v řadách e, zaměst, osob zaměstnaných na zkrácený úvazek a to je poměrně vysoké mm, procento. Tady v tom vidíme také, že je veliký rozdíl. S tím, že jsou ale také veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Ty dřívější socialistické země, kde bylo zvykem pracovat na plný úvazek, Eh, tam je situace jiná než v jiných zemích, kde je ta mm, kultura zaměstnanosti zcela odlišná. Tyto tabulky můžeme přeskočit, tady tu taky, a dostáváme se k celkovému rozdílu v příjmech. A Tady ty rozdíly ukazují, jak až vážný je rozdíl v příjmech, protože tady na těchto číslech vidíme, že v průběhu života celkové příjmy se liší o 37% u žen a mužů. Ženy za život vydělají o 37% méně než muži. A e, když se tady podíváme na tato data, tak největší část vlastně toho rozdílu tvoří rozdíl v odměňování, e, pak rozdíl v délce úvazku a konečně v míře zaměstnanosti mužů a žen, na rozdíl od žen. Takže celkový závěr je ten, že 39% je celkový rozdíl celoživotní. Samozřejmě ta směrnice Recast Directive nepřinesla dosud žádané, žádoucí změny. Vy máte na stole nyní zprávu, která 15. února 2013, nejpozději tedy, jak je uvedeno v článku 32, měla vést k určité situaci, která ovšem, no, pak to je to složitější. A proto, když budeme mít na paměti, že máme tak starou legislativu, která ale nebyla dostatečně silná, aby byla taky dost účinná. Snažíme se podporovat komisi, aby předložila legislativní návrhy změn a proto jsme připravili zprávu, v níž žádáme komisi, aby předložila přesnější definice a určité povinnosti eh, členských států, tak aby se ta situace změnila eh, už také v oblasti transparentnosti odměňování, protože udržování mest za práci, eh, dokud bo tedy pokud jsou mzdy považovány za soukromé a, a tajné informace, pak je to velmi těžké i pro sociální partnery, i pro jednotlivce. dožadovat se e, rovnosti, protože vlastně dokud ty informace nejsou transparentní, tak ani nevíte, o co máte žádat v jednání se zaměstnavatelem. Takže proto žádáme určitou uh, formu auditu, aby bylo jasné, jaká je míra odměňování bez uh, aniž tedy by byly, byla dotčena ochrana osobních údajů. Co jsme viděli? že je tu nedostatečné hodnocení a klasifikace eh, zaměstnání. A další věc, to jsou tedy orgány rovnosti. Během diskusí zaznívalo poměrně eh, hlasitě, že legislativa je dobrá, ale že jsou slabé ty mm, slabá opatření a že se to všechno musí řešit soudně a ale víme, že těch soudních případů je velmi málo, protože v jednotlivých členských státech jsou velice rozdílné postupy, je tam rozdílná praxe a v některých případech eh, jsou hm, taková e, soudní řízení zdarma a jinde jsou naopak velice nákladná. Takže tady rovnost nebo tedy orgány které se věnují rovnosti, mají velice slabé pravomoci v tom, aby třeba mohly pokutovat podniky, které porušují princip rovného odměňování. Co se týče sociálního dialogu, tak jsme viděli, že otázka rovného odměňování je jaksi velice, má nízkou prioritu. A co se týče zahrnutí principu rovného eh, odměňování do ehm, státních eh, zakázek nebo problematika genderového mainstreamingu. Mějte to na paměti, když budete jednat o nové legislativě, třeba pro nové strukturální fondy, aby se tam taky zahrnul tento princip rovného odměňování jako podmínka. Protože bez takové podmínky bude vždy velice těžké tento princip dodržet. Pak tady vidíme velice slabé sankce. A když si představíte, že ty podniky, které zcela evidentně porušují princip rovného odměňování, tak mají stejný přístup k, ke státním zakázkám, k evropským fondům, jako ty podniky, které platí všem stejně, mužům a ženám. Takže já si myslím, že v této oblasti my můžeme a vy můžete udělat mnohem více také. Bylo by taky potřeba mm, říci jasně, že je třeba změnit směrnici o zkrácených úvazcích. A to, co tady vidíme, komise zatím předložila návrh směrnice eh, o eh, zastoupení v orgánech podniků, a tyto legislativní změny, které očekáváme a které by komise, kterou, o které komisi žádáme, se objevily v doporučeních eh, z března minulého roku. Jaký je obsah těchto doporučení? Já bych chtěla ocenit to, co již bylo odvedeno a zajímalo by mě, tedy jestliže legislativa nefunguje, bude fungovat doporučení? Ano, myslím, že je celá řada důvodů a s legislativou nemůžete dělat zázraky. Ale v ruce máte legislativu Nemůžete měnit strukturu hospodářství. Horizontal segregation. A nějakou horizontální segregaci, ale legislativa to je vaše parketa a tam můžete realizovat změny, protože bez hlubokých změn budeme čekat ještě nějakých 82 let, než eh, se eh, podaří sladit eh, úroveň odměňování mezi muži a ženami. Opravdu mi připadá, že odpověď je ve vašich rukou. Děkuji za pozornost. Děkuji velmi pekne. Děkuji vám. Doufejme všichni opravdu, že to nebude trvat těch 82 let, ale teď, abychom respektovali čas, který máme, bych dala ráda slovo Eleonoru Sadauskajte z Evropské komise a poprosím vás také o těch 10 minut, aby byl ještě prostor na dotazy. A pokud již kolegyně a kolegové otázky máte, tak se prosím průběžně hlašte o slovo, budeme si to zapisovat. Uh, Děkuji vám, paní předsedající. Já bych eh, ráda nejprve zdůraznila, že komise je hluboce oddána tomuto tématu. Byla to dlouhá doba, bylo to a je dlouhou dobou již eh, mezi našimi hlavními prioritami a eh, také jsme to promítli do naší strategie E, ženy jsou odměňovány, odměňovány nedostatečně. Má to negativní dopady v řadě oblastí. E, komise se domnívá, že je třeba v tomto směru opravdu pokročit. E, jsou zapotřebí konkrétní kroky, aby se více využívalo e, dovedností a znalostí žen, aby byly e, ženy se e, znalostmi a dovednostmi lépe a více zaměstnávány. Je třeba ovšem zaujmout takový souhrný přístup, který by byl který by zohledňoval eh, různé faktory. Je zapotřebí, jak řekla paní poslankyně Záborská, abychom eh, získali aktivní přístup všech zúčastněných stran je třeba eh, se více opřít do otázky diskriminace. Komise neustále monitoruje správnou a adekvátní implementaci příslušných nástrojů na národní úrovni. Podporujeme členské státy a další eh, zúčastněné strany ve e, správné a dostatečné implementaci e, příslušných pravidel. V roce 2013 jsme přijali zprávu o dodržování směrnice, e, hodnotili jsme efektivitu uplatňování směrnice na národní úrovni. V letech 2008 a 2012 jsme také iniciovali další dokumenty, které mapují pokrok. Je eh, to zpráva, která také obsahuje eh, výčet priorit, na které bychom se měli soustředit do budoucna. Zpráva je doplněna čtyřmi konkrétními dokumenty, eh, které se ještě do větší hloubky zabývají bojem proti diskriminaci. Nejprve Eh, je tam eh, takový eh, způsob vedení v oblasti genderově neutrálních kroků, druhý se zabývá justicí a třetí rovným odměňováním. Čtvrtý dokument poskytuje popis těch faktorů, které jsou hlavními důvody nerovného odměňování. E, samozřejmě celý tento systém vyžaduje, aby sociální partneři a všechny další zúčastněné strany více tlačili na e, e, důsledné provádění předpisů a také, aby se zastávali obětí nerovných postupů. Hlavní výzvou do budoucna bude samozřejmě pro členské státy důsledné uplatňování pravidel obsažených ve směrnici. A právě tady je to nejproblematičtější. To se ukazuje, že eh, to ukazuje právě ten neustále platící rozpor mezi obměňováním mužů a žen. To je jasná diskriminace, eh, kterou zatím eh, se snaží, s kterou se zatím snaží bojovat pouze osamělí jednotlivci u vnitrostátních soudů. Eh, rovněž eh, je tady eh, v těch systémech odměňování nedostatečná transparentnost, není tady dostatečná právní jistota, není vlastně jasně definová, no, jak odměňovat u jednotlivých povolání. A pak jsou tady procedurální překážky, délka soudního řízení, náklady na soudní řízení. To všechno se staví do cesty těm, kteří hledají nápravu a efektivní prosazování legislativy v oblasti rovného odměňování zatím opravdu závisí na dobré vůli jednotlivců, zdali chce, chtějí eh, ty věci hnát takzvaně k soudu ale eh, tento, pocit, eh, tento počet je stále velice nízký. a samozřejmě eh, je zapotřebí, aby v tomto směru eh, byly věci zjednodušeny. Eh, větší transparentnost by také mohla vést k tomu, že tady ubyde předsudků a že bude možno jednodušejš věci řešit. Pak jde o hledání podpory při eh, různých eh, konkrétních situacích. Eh, v březnu loňského roku. V tomto směru Evropská komise má, vydala sdělení, které obsahuje vlastně takovou, takový soubor nástrojů pro zvýšení transparentnosti při odměňování a tato opatření eh, obsahují právo zaměstnanců žádat informace o jednotlivých platebních třídách a také eh, otázku kolektivního vyjednávání. Eh, komise Eh, hovoří eh, aktivně o tom, že by se členské státy měly snažit oznamovat eh, do konce letošního roku do důsledné uplatňování těchto pravidel a pak komise zhodnotí nutnost, eventuální nutnost dalších opatření. Velmi pěkně, takže teraz Děkuji vám velice, eh, paní eh, kolegyně. A teď dotazy. Nejprve paní poslankyně Morvaj, prosím. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy felvidéki magyar. Eh, Děkuji vám. Já jsem ráda za tu situaci, kdy moje kolegyně ze Slovenska může být oslovena maďarsky. Já vám gratuluji k té studii, je to velice důležitá studie, chci si ji pročíst co nejdříve. A jako právnička bych samozřejmě eh, ráda eh, lépe znala soudní praxi a diskutovala o tom mm, již touto znalostí. Ale jedné věci nerozumím, když po tolika letech eh, tento princip, ten princip stejná odměna za stejnou práci na evropské rovině ještě se nepodařilo prosadit, tak proč si myslíme, že když schválíme novou právní normu, že to najednou bude fungovat? Nebylo by lepší pracovat, eh, zaměřit se spíše tím směrem, mm, paní odbornice eh, sestavila studii eh, na to na další vzdělávání eh, například právníků, kteří budou lépe schopni eh, jak si eh, tyto věci řešit před soudem, anebo alespoň formou mediace, tak aby měli v rukou e, judikáty a mohli jsme stávající právní normy lépe provádět. Evropská unie vydává obrovské peníze na různé projekty, e, na ženskou tématiku, související témata. Máme spoustu čísel z Genderového institutu například, ale Tohle by možná mohl být užitečný projekt. Určitě by mě velice zajímalo, jak eh, zareaguje paní odbornice eh, na provádění takovýchto pilotních eh, projektů. Stejná odměna za stejnou práci. To je samozřejmě iluzorní e, představa, protože e, ženy a muži by měli být stejně zaplaceni. Ano, ale my z východní Evropy víme, že to je, že dochází k velmi závažné diskriminaci v pracovním světě, kdy dokonce za stejnou práci uvnitř jedné a téže firmy e, není odměna stejná. E, Dokonce jsou zde rozdíly i mezi občany e, pracujícími ve stejné firmě a pocházejícími z různých částí Evropy. Za stejnou práci občané východní Evropy dostávají e, menší odměnu nežli občané západní Evropy. A pak je tady právě ještě e, rozdíl, jsou rozdíly také mezi lidmi v rámci jednoho státu, mezi příslušníky většinové společnosti a menšin. I zde jsou um, um, platové rozdíly, takže tady dochází k multiplikaci tě, této diskriminace, takže eh, žena se může ocitnout vlastně pod tíhou několikanásobné um, diskriminace. Na to nesmíme zapomínat. Děkuji. A další to Já vám děkuji a mm, dávám slovo dalším diskutujícím, pokud si někdo přeje položit otázku. Pokud ne, tak se zeptám já. Já mám dvě otázky. Jednak také by mě zajímalo, v kterých sektorech je ten rozdíl mezi odměňováním mužů a žen největší, nejviditelnější. A moje druhá otázka souvisí s eh, tím, co asi bude vědět paní poslankyně Bauer. Eh, na Slovensku proběhla velká billboardová kampaň a televizní kampaň, ve které malé děvčátko se smutným výrač, výrazem říkalo, že až vyroste, bude si vydělávat méně. Dá se vyčíslit nebo umíte nějakým způsobem um, ohodnotit, jaký dosah má takováto kampaň, jestli opravdu pomůže zlepšit tu situaci. Tato kampaň um, byla kritizována i v tom smyslu, že to jsou vyhozené peníze, takže já se ptám, víme, nakolik takovéto kampaně mohou přispět ke zlepšení situace? Máme z jiných zemí nějaké pozitivní zkušenosti, že by se situace v odměňování zlepšila? Paní poslankyně Záborská má slovo, prosím. Já vám děkuji za ta čísla, která paní Bauer prezentovala. Eh, mluvila o tom, že celkový rozdíl v příjmech je až 37 eh, eh, Mluvila také o odpracovaných hodinách, míře zaměstnanosti. A ptám se, kam byste zařadila mateřství, tedy vliv mateřství na to nerovné odměňování, protože víme, že Eh, tento rozdíl eh, se naplno rozvine až eh, právě obvykle po prvním mateřství. Pokud nejsou další otázky, tak bych předala slovo dotazovaným. Paní Bauer asi jako první. Děkuji za všechny dotazy a ráda bych odpověděla maďarsky. Děkuji vám za všechny vaše otázky. Je evidentní, že nebudu moci odpovědět na každý jednotlivý dotaz, který zazněl vzhledem k nedostatku času. Musím říct, že hodně rozpráv, hodně diskuze se odehrálo eh, právě na téma, kudy se eh, nejlépe vydat. A já si myslím, že my musíme prosazovat legislativu, která existuje a jsem si jistá, podobně jako si eh, Kristina určitě vzpomene, eh, že paní Luling hovořila o tom, jak byly věci eh, předneseny soudu a jak dobré výsledky ty soudní spory a hlavně ta rozhodnutí potom pro Lucembursko přinesla. Takže Tady je třeba si uvědomit, že 40 let zatím nebylo dost, aby se věci výrazně posunuly. Co tedy, co tedy dělat? Je to těžká otázka. Chtěla bych jenom říci, že je opravdu nesmírně málo těch právních sporů, těch právních případů a důvodem toho, že jich je tak málo, je toto. Pokud něco nic nestojí, pokud nic nestojí to, že něco předložíte soudnímu dvoru, eh, tak eh, Podívejme se například na slovenský případ. Vy musíte zaplatit obrovské množství peněz, abyste se dostali alespoň na ten nejnižší soud, na soud první instance. Pokud nějak, nějaký orgán dospěje k pozitivnímu závěru, to neznamená, že máte jistotu, že ten případ vyhraje u soudu. Takže musíme se zabývat tím, jaké změny je třeba udělat. Pokud tady existují právní eh, ustanovení, která ovšem nejdou ruku v ruce, nejsou jsou podepřena nějakými sankcemi, no tak co potom? To musí řešit členské státy to musí eh, se eh, řešit tam. Eh, zákony, které ovšem nerespektují ten základní samý princip, no tak země, které to takto vedou, by možná neměly mít úplně stejný přístup k evropským financím jako ty státy, které vše akceptují a realizují. Takže možná, že tady bychom měli více hovořit o prosazování, uplatňování stávající legislativy. Ale jak jsem řekla, nemyslím, Nemyslím si, že řešení by bylo eh, možné, aniž bychom měnili eh, zákon. Pokud opakuji, nějaký zákon nemní eh, něčím, co by mělo dopad za 40 let, tak se dá předpokládat, že nebude mít dopad ani teď a měli bychom to změnit. Nemohu teď jít do podrobností. Ale to, co slyšíme, je, že rozdíl tkví v tom, Eh, že spíš rozdíl se zmenšuje eh, ohledně těch eh, typu odměňování. Ale to není všude pravda. Nám se naopak zdálo, že v letech 2010 až 2012 se to zhoršovalo. Takže ano, implementovat legislativu jistě, ale pokud 40 let se nic nepohnulo, tak co? Možná, že potřebujeme jiný přístup. Pravděpodobně budeme muset změnit ty zákonné normy. A to je e, právě tím, e, oč žádáme komisi. A my doufáme, že se to odstne na pořadu jednání. A chci říct, že velice dlouho jsem byla toho názoru, že věda a výzkum jsou ty sektory, kde jsou nejmenší rozdíly. Ovšem pak jsem se setkala se zástupkyněmi e, vědecké a výzkumné komunity a ty mne ujistili v tom, že tomu tak vůbec není, že ty rozdíly existují. Co se dá říct, že jsou e, menší rozdíly ve veřejném sektoru a naprosto propastné v soukromém. A teď, co se týká kampaně Chtěla bych zdůraznit, že se jednalo o kampaň evropskou a předpokládám tedy, že zástupkyně Evropské komise na to bude reagovat. A kam bych zařadila mateřství? No tak tady je jednoznačná souvislost a paní Záborská to také řekla v tom, že zatímco tyto rozdíly jsou nevelké mezi absolventy, mezi mladými absolventy poté, co se odstnou na pracovním trhu, tak se ty rozdíly objeví poté, co se ženy vrátí z mateřské dovolené a dalších obdobích se jenom prohlubují. To se prostě objeví ve všech těch rozdílech. Ať už se jedná o to, že žena Eh, je spíš ochotná pracovat eh, na částečný pracovní úvazek, když má dítě Dalším eh, charakteristickým rysem je, že tam je nižší zaměstnanost, protože žena musí zůstat doma v případě, že je dítě nemocné. A v těch platových rozdílech tam je to evidentní. Bez debaty statistiky jasně ukazují, že ten rozdíl vzniká po návratu ženy z první mateřské dovolené. thanks. Um, indeed, I, I... Ano, souhlasím, že legislativa je jenom část řešení a je, vyžaduje to širší škálu opatření. Proto se soustředíme na faktickou implementaci existující legislativy zaměřené na rovné odměňování. A doufáme, že nedávno přijata doporučení o transparentnosti odměňování bude fungovat jako nástroj na pomoc obětem nerovného odměňování a přispěje k vyrovnání odměňování na národní úrovni. Co se týče toho pojmu práce um, totožné hodnoty, tady taky doporučujeme, aby práce totožné hodnoty byla hodnocena na základě objektivních kritérií, eh, to znamená jako požadavky na vzdělání, praxi, odpovědnost a tak dále. Tak eh, zní také judikatura soudního dvora. Nedávno přijaté doporučení komise kombinuje potřebu horizontální akce spolu s flexibilitou potřebnou pro řešení složitosti celého tohoto jevu a rozdílů eh, vnitrostátních okolností a podmínek v členských zemích. Já bohužel nemohu poskytnout více informací o té evropské kampani, na kterou jste se ptala. Děkuji za tyto odpovědi. vyčerpali. Téma jsme asi nevyčerpali, dalo by se v něm pokračovat, ale máme už k dispozici pouze hodinu času a mm, pustíme se tedy do druhého panelu. Já požádám e, naše další hosty, aby se posadili k nám dopředu. Je to paní profesorka Mikey Verlo a za Business Europe pan Guillaume Cravero. Děkujeme velmi pěkně, vážené dámy. A... Děkujeme mnohokrát, vážené dámy, a přejdeme k druhému panelu, který se nazývá Cesty ke zlepšení rovných příležitostí. I'm uh, thanking. Oh, I can, yeah, okay. I'm thanking you for the invitation and I... Děkuji vám za pozvání a velice ráda se s vámi podělím o pár myšlenek o tom, jak zlepšit rovné příležitosti a Eh, už jsme tady několik řečníků slyšeli, jak říkají, že je opravdu víc než na čase, aby se věci změnily v vlasti eh, odměňování, protože ten pokrok je tady nesmírně pomalý, dokonce eh, v některých případech se zdá, že se vlastně vracíme, kde už jsme byli. Tak o co jde v tom nerovném odměňování? mezi muži a ženami. Musíme si uvědomit, že to není problém, který tak nějak stojí osamoceně. Je to problém, který hraje zásadní roli při dalším a dalším usazování té nerovnosti muži, mezi muži a ženami. On je totiž eh, přímým vyjádřením nerovnosti mezi muži a ženami v ekonomice a pak má ještě další záporné dopady v dalších oblastech a je také spojen s nerovností eh, genderu v těch dalších oblastech vlastně e, se tím reprodukuje e, nerovnost v ekonomice. Je to svým způsobem takový systém, který, takový e, začarovaný kruh, který musíme rozbít. A paní Mispol tady také řekla velmi správně, že to spadá výsostně do pravomocí Evropské unie. Nejprve násilí. Víme, že rozdíl Eh, mezi odměňováním se rovněž podepisuje na domácím násilí. Eh, strach z sexuálně motivovaného násilí vede ženy k tomu, že si určitá pracovní místa nevybírají. Eh, takže tohle všechno znamená, že pokud tady bude nerovné odměňování mužů a žen, tak to bude mít důsledky pro genderově motivované násilí a nerovnost a e, že se to zase projeví v ekonomice. To je systém, který se nerozbije, pokud se nezmění e, ten, ne, nezmírný ten rozdíl v odměňování. To je ovšem platné i v dalších oblastech, včetně těch intimních vztahů. Lidé e, rozhodují se podle toho, jaké mají platové E, podmínky, kdo bude ve dvojici pečovat o děti. E, takže jedná se o celý soubor rozhodování rodičů. Je to prostě zásadní e, stránka toho rozporu, té nerovnosti mezi pohlavími a je třeba s tím něco udělat. Co je to vlastně za problém? Eh, rozdíl mezi odměňováním žen a mužů. Eh, také v jedné zprávě, kterou tehdy zpracovala paní Ibauer, eh, se uvádí, že to je výsledek komplexních interakcí E, také je to e, vlivem toho, co si lidé vybírají, co dělají. Je to komplexní interakce mezi strukturou a agenturou, jak my říkáme v sociologii, ale ne, že by lidé byli vždy determinováni strukturami. A lidé si také nikdy úplně svobodně nevybírají, jaký život povedou. Eh, Nemusíme eh, vždy eh, uvažovat tak, že každé lidské chování má nezamýšlené důsledky. Takže když se díváme na nerovnost v odměňování a jaké problémy to nese, tak to opravdu není produktivní myslet si, že jsou někde nějací zlí lidé, kteří ženy málo odměňují. Jsou to často i a především ty nezamýšlené důsledky. A pak je tady ještě něco. Má to hodně charakter černé skřínky. Většina ví, ví, lidí ví, že tady je nerovné odměňování mužů a žen. Hodně lidí si toho všimne, hodně žen eh, si to uvědomuje, ale jak k tomu vlastně přesně dochází? A tady už to každý vykládá tak trochu po svém. Říká se třeba, že ženy jsou méně ambiciozní, že dost nevydnávají, že prostě se rozhodují na základě jiných premis. To jsou takové eh, příběhy, legendy, které si žijí svým vlastním životem. Jsou založené na stávajících rodových strukturách a stereotypech a to je také součást celého problému. Ty legendy musíme rozbít. Ony totiž vytvářejí eh, takovou eh, tu závislost na určitém nasměrování, jak říkáme v sociologii. Eh, to znamená, že E, lidé vlastně jenom ve svém chování opakují to, co ty struktury nastavují. A zase e, je to interakce s dalšími oblastmi. A jaká jsou ta řešení? E, pokud je to tedy něco, co vyplývá ze struktur a činnosti, tak obě se musí změnit. Ale dobrá zpráva je, že tady neexistuje nějaká evropská struktura, která může každodenně existovat na, eh, bez lidí, kteří by ji eh, reprodukovali. Pokud lidé nedělají, co by měli v určité struktuře, tak ta struktura nepřežije. To znamená, že tady je dobrý eh, možný začátek. Pokud se podíváte na ty lidi, kteří mají zásadní postojení v těch strukturách, které eh, potom reprodukují eh, ty rozdíly v odměňování. Je vždy třeba eh, si uvědomit, že to je specifické co do kontextu, čas, načasování a místa. Situace se liší od Holandska, kde žiju, přes Rakousko, kde jsem pracovala a tak dále. A my víme, jaké jsou zásadní prvky té struktury a řada z nich eh, je již předmětem eh, zprávy Bauer. Jsou to ta eh, kritéria pro selekci, pro nabírání pracovních sil a také Eh, pravidla eh, při eh, dávání dovolených a tak dále. Kdo jsou ty zásadní zúčastněné strany, které mohou struktury změnit? Zpráva již zmiňuje sociální partnery a ty jsou nepochybně zásadní v celé této věci. Ne všichni sociální partneři si uvědomují a podporují rovnost pohlaví. Tady je ještě třeba vykonat určitou cestu. A pak je tady celá řada e, aktérů v celé řadě veřejných e, a e, soukromých entit a organizací, e, které pros, kteří prostě e, to rozhodují a vykonávají ohledně popisu práce, požadavků na práci, prémií, honorářů, kdo může být předmětem výjimek, kdo je může dělat, jak bude vypadat e, kariérní postup, e, odborná odborná příprava a tak dále. A tito aktéři hodně rozhodují o tom, kdo v jaké pozici skončí a jakou kdo bude mít odměnu. A pak jsou tady ještě další hráči, kteří eh, vytvářejí a eh, vykonávají eh, ty různé systémy odměňování. Eh, naší univerzitě 20 let sleduji otázku eh, nerovného odměňování, ale něči, některých věcí jsem se nedobrala. Je to prostě tajné. Jsou tady určité výjimky a my nevíme, eh, kdy jsou možné. Nevíme, jak je to s prémiemi, ale známe pouze oficiální Eh, strukturu a eh, platové, eh, plat, principy platového odměňování. A pak jsou tady aktéři z občanské společnosti, kteří tlačí na rovnost. Ty jsou zásadní zase z jiného důvodu. Pokud chcete intervenovat úspěšně ve společnosti, co víme ze sociálních věd, z politických věd, potřebujete určitě takovou zásadní, ten zásadní tlak ze zhora. Potřebujete něco jako je Evropský parlament, parlament a zároveň také podporu ze zdola eh, ty eh, lidi, kteří eh, vám mohou tento pod, typ podpory poskytnout. Potřebujete také mít určitou sílu, určité Eh, pádné argumenty. Papíroví tygři nikdy nic nevyhrají. Eh, také argumenty fungují ale pouze tehdy, když se už společnost mění určitým směrem. A pokud se to nemění, tak je zásadní pracovat se sankcemi, pozitivními, finančními a také s negativními, protože jinak se opravdu nic nezmění. Nasměrování, důsledné cílení, to je také zásadní, eh, protože ono to nepadá na všechny ženy stejně. Eh, ženy přestěhovalkyně, eh, děti, které, eh, ženy, které pracují doma, lesbičky, transgender, tam samozřejmě je ta situace mnohem zásadní ovlivněna. A já jsem byla velice ráda, že jsem i toto nalezla ve zprávě Bauer. A podobně například v jiných oblastech zase Někteří muži dostávají daleko vyšší odměnu než jiní muži. A další významná věc je rovnováha mezi rychlostí a udržitelností. Jestliže zavedete určitou legislativu, která bude mít okamžitý dopad na platy v Evropě a řeknete, že Evropská unie nařizuje všem firmám, aby platili ženám o 10% víc, tak se rychle, tak se um, to mm, nevyřeší, protože za prvé on se to nestane, za druhé uh, to uh, okamžitě se tam objeví uh, rozdíly uh, v, když se navýší mzdy žen, tak se navýší i mužům. A v oblasti reprodukce Eh, toho systému v rozdílného odvědom, o odměňování. Já jsem viděla švýcarskou studii, která ukazuje na začátku kariéry, že tam je 7% diskriminace vůči ženám už při jejich prvním nástupu do prvního zaměstnání. Čili nejde o jejich vzdělání, o nic jiného, jenom to, že jsou to ženy. Už na začátku mají handicap 7%. A roz, a pak se jinak rozhoduje o jejich um, kariérním postupu a tak dále. Tak a to je země, která je v podobné situaci jako země Evropské unie. Já tedy nebudu tady opakovat všechno, co řekla se mm, mm, zpráva Bauer, protože paní Bauer to sama řekla výborně. Uh, ale eh, co se týče struktury zprávy paní Záborské, která, kterou chystá, tak já mám trošku obavu, že tam nevidím žádnou kapitolu o sankcích a nevidím tam kapitolu o genderovém mainstreamingu. Takže bych ráda využila eh, této příležitosti, abych se zeptala, mm, proč a jestli mm, to tam bude. A také bych eh, si myslela, že bychom měli využít toho, že další řečník pochází z podniku, protože e, jsou e, možnosti tedy kolektivních e, žalob, které jsou výborné, ale možná bychom měli být kreativnější. Jestliže víme, že velký, velká část rozdílů v odměňování je jaksi vysvětlitelná jenom diskriminací a já Vím, že my to víme, ale ta, protože ta část rozdílu, která je nevysvětlitelná, to je diskriminace. Tak pojďme zaplatit audity, pojďme e, dokázat, e, že tam je diskriminace ve výši 7 a více procent. Pak by bylo možné sankcionovat Eh, tento eh, podnik za vykořišťování žen, které pro ně pracují a tento peníze eh, jak si žádat, aby, aby nedávali. Eh, finančnímu úřadu, nedávali do státního rozpočtu, ale by to povinně museli investovat do svém vlastním podniku na vyřešení rozdílu v odměňování eh, mužů a žen, aby se zamezilo vykořišťování, eh, které už dělají. Proč bychom neuvažovali o řešeních tohoto typu? Proč by někdo, kdo provozuje podnik, který z, zneužívá a vykořišťuje jeden typ zaměstnanců víc než jiné, tak si myslím, že to se netýká, že to nejenom ženy ve vedení budou podporovat, aby eh, tyto podniky byly sociálně spravedlivější. Já vím, že i řada mužů eh, má zájem o genderovou rovnost a myslím si, že některé pilotní podniky by mohly jít příkladem. Já se pokusím přesvědčit svoji univerzitu, aby hm, jak si dál rozvedla tuto myšlenku. Takže já vám děkuji a těším se na diskuzi. Děkujeme velmi pěkně. Děkujeme. Děkujeme a nyní dám slovo panu Guillemovi Cravero za Business Europe. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za pozvání. Nestává se často, že dostaneme příležitost hovořit eh, ve výboru pro práva žen a já velice děkuji za pozvání. Taky jsem rád, že naše vystoupení figuruje na panelu, um, který uh, ukazuje cestu uh, dopředu a takže z toho vyplývá, že také podniky jsou součástí tedy toho řešení. Já jsem si tedy připravil nějaké prohlášení a jsem připraven zodpovědět jakékoliv další dotazy, které na mou adresu zaznějí a chtěl bych říci, že také doufám, že to je začátek procesu, do kterého budou podniky více zapojeny, budou zapojeny do různých slyšení a konzultací eh, a sdílení. Takže na úvod začnu poněkud obecněji, tím, že bych chtěl říci, že bychom všichni se měli zavázat z, k, zavi, k zvyšování zaměstnanosti mužů a žen v Evropě. To je klíčové v kontextu e, stárnutí obyvatelstva a e, e, a ekonomický růst Eh, je právě cesta, která má představovat příležitosti eh, pro více lidí. V poslední době tedy rozdíly třeba v odměňování se v posledních letech poněkud zmírnily. V 90. letech se také navýšil podíl eh, žen v podnicích. Tam k rozdílům začalo ty rozdíly se začaly zmenšovat, ale z poněkud eh, odlišných eh, důvodů. Ehm, bylo to především proto, že začaly klesat mzdy mužů a ehm, ty, přestože ženy eh, zdaleka ještě nejsou odměňovány na úrovni cílů EU 2020, e je to vývoj pozitivní a to z několika důvodů. Za prvé proto, že vzniká více pracovních příležitostí v oblastech, jako je, jsou sociální služby, zdravotnictví a podobně. A e, také, že vzniká více cest, jak skloubit pracovní a rodinou, e, rodinný život a e, nárůst vysoce vzdělaných žen na trhu práce. A v souvislosti s dnešním tématem tedy také je problematika rovnosti v eh, zacházení platné téma a my bychom toto měli rovnost zacházení podporovat. To je sdílená odpovědnost mezi řadou aktérů, jsou to vlády, instituce, jednotlivci, odbory i podniky. Teď, když hovoříme o různých způsobech, jak problém řešit, tak všichni chápeme, že ten pokrok je velmi pomalý. A naše poselství tady je, že bychom se měli na diskriminaci dívat odlišně. V současné době podle směrnice z roku 2006 eh, eh, její eh, musí být implementována a naše členské federace což jsou Združení podnikatelů v zemích EU, věnují pozornost opatření pro podporu rovných příležitostí a rovného zacházení, včetně ustanovení o stejného odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Podniky jsou přesvědčené, že je potřeba, aby se nenásobily sankce a ta diskuze by se měla zaměřovat na ty faktory, které jsou příčinou řady problémů spojených s rovností, ale ve skutečnosti je nelze řešit cestou legislativy. A myslím si, že dnes jsme tady ta témata pokryli. Eh, problematika eh, genderové segregace a segmentace trochu mm, odráží také eh, rozdíl v odměňování. Tento rozdíl pouze odráží situaci na trhu práce. Podíl diskriminace je skutečně obrovský a čísla, která existují, tak existují tedy hlavně v některých zemích a ta nevysvětlitelná část rozdílu, tam je potřeba se eh, na to podívat a soustředit. Eh, Rozdíly v odměňování na trhu práce tam jsou prostě eh, také odvětví, kde dominantně pracovní síla je mužská nebo ženská a hlavní důvod je ten, že chování mužů a žen se, eh, se liší, eh, co se týče kariérních rozhodnutí. V tom já se tedy eh, trošku liším od předřečnice. Existují systémy, které reprodukují určité modely, ale jsou také určité cesty ku předu a já si myslím, že je důležité, abychom se soustředili na vzdělání a na při volbě zaměstnání a kariéry a podobně. Já si myslím, že Eh, tu, jako třeba ten program eh, orientující dívky na lepší zaměstnání a eh, vytváření pozitivní imidže některých profesí. A na cestě dopředu, a tak se ten panel jmenuje, to, co my potřebujeme, je lepší uznání ze strany všech politiků, včetně tedy členů výboru FAM, o, o, možnostech na trhu. Potřebujeme zodpověd jednotnou eh, politiku, eh, a, která bude respektovat individuální rozhodnutí a také potřebujeme neutrální analýzu eh, přínosu a nákladů, kdykoliv je mm, zavedená nová rodinná politika. Potřebujeme podporu od evropských institucí, aby pomáhali členským státům v identifikování vnitrostátních problémů a řešení opatření, která budou odpovídat eh, okolnostem v každé jednotlivé zemi. Hmm, chceme říci, že nepotřebujeme více evropské legislativy, protože jenom malou část Eh, malá část rozdílu v odměňování přijde na vrub diskriminace, protože eh, často je to v souladu s existující legislativou v jednotlivých členských státech a evropská legislativa je už dost rozsáhlá v současné době a solidní a nepotřebuje revizi. Ještě bych rád doplnil, že e, rozdíl v odměňování nelze řešit sankcemi, pokud se nikdo ničeho nedopustil. A je to problém, který e, se je, nabírá na významu, to je hodnocení e, pracovních pozicí a jejich klasifikace. My nejsme proto, aby Evropská unie přijímala opatření v této oblasti. Víme, že doporučení eh, publikovaná komisí v loňském roce eh, a není to žádné překvapení, že v tom doporučení eh, je řečeno, že stávající opatření nedávají kýžený výsledek, protože řešení spočívají v jinde. jinde. A existují i dobré příklady, sociální partneři přijímají opatření, my jsme podporovali vnitrostátní hm, přístupy se zapojením eh, sociálních partnerů eh, a zaměstnavatelé podporují rozmanitost a zapojení eh, žen a celá ta diskuse o kvotách e, právě přivádí celou řadu různých příkladů o firmách a o tom, co e, se ve skutečnosti realizuje a skutečně ta e, agenda diverzity je velmi silná. Na závěr bych řekl, že pro nás všechny je důležité zajistit, aby ženy měly stejné příležitosti, aby mohly tedy eh, se rozhodovat stejně jako muži a mít stejnou kariéru. A eh, samozřejmě je potřeba, aby zodpovědnost za rodinu eh, vyváženým způsobem měli tedy všichni pracovníci a aby ehm, byla k dispozici různá opatření, jako flexibilní pracovní doba a podobně a mm, dělba domácích prací mezi oběma rodiči a současně respektovat individuální rozhodnutí eh, občanů a ehm, podporujeme také tedy, ehm, tedy eh, prosazování eh, legislativy o rodičovské dovolené. Sociální partneři eh, tady sehrávají významnou roli, tedy eh, Evropští politici podle našeho názoru by měli být kreativnější a otevřenější různým soft opatřením, aby docházelo k zmírňování rozdílu v odměňování udržitelným způsobem a spolu s podniky. Děkuji. Děkuji velmi pěkně obom speakerům za... Děkuji oběma řečníkům za zajímavé příspěvky a zahajuji diskusy. Poslanci, kteří si přejí položit otázky, eh, mají možnost. Hlásila se paní poslankyně Morvajs a další si eh, zapíšeme do seznamu řečníků. Děkuji vám eh, už máme minutu po šesté a v podstatě eh, skoro celý den jsme eh, mluvili o eh, právech zaměstnanců. Já bych ráda upozornila na to, že i naši spolupracovníci, kteří nám pomáhají, také pracují celý den. Je tady také mnoho žen, které mají své rodiny. A Toto slyšení mělo trvat do 18 hodin, včetně diskuse. Mluvím eh, o tlumočnících, o technickém personálu, asistentech, eh, kteří eh, jsou tady s námi. A všichni byli připraveni na to, že skončí v 6 hodin a budou moci jít domů a vyzvednout třeba své děti v eh, mateřských školkách nebo v jeslích. Čili to jsou očekávání vůči zaměstnavatelům. Eh, to je to téma, o kterém tady mluvíme, ale my, i my sami bychom to měli dodržovat. Ale dobře, to jenom tak na okraj. Já bych přesto ráda položila jednu otázku a sice eh, ta eh, naše první expertka mm, v rámci tohoto panelu mluvila o tom, že eh, dochází k diskriminaci v oblasti platů ale nejen diskriminaci mezi muži a ženy, ale také mezi různými ženami nebo různými muži. Například transsexuálové eh, vydělávají údajně méně nežli ti, kteří nepatří k těmto eh, skupinám nebo homosexuálové to tež. A pokud tomu tak je, tak eh, co to vlastně znamená? Jde o to, že zaměstnavatel mm, nedodržuje princip stejnou mzdu za stejnou práci a zaměstnavatel tedy eh, zřejmě přihlíží k něčemu, k čemu by přihlížet neměl při stanovování výše eh, mzdy za práci. Pokud někdo patří k sexuální menšině, tak to přeci není relevantní z hlediska mm, jeho práce a jeho mzdy. Pokud eh, lesbická žena eh, vydělává méně peněz za stejnou práci nežli jiná žena, tak, nebo nežli někdo jiný, pak je to v Evropě, tak, pak je to situace, nebo pak je v Evropě taková situace, že jsou zde lidé, kteří kteří potřebují pomoc při prosazování svých práv. Mnoho z nich říká, že to je nespravedlivé, nepřijatelné, ale mm, řekněme na maďarsko-rakouské hranici. Když se podíváme na situaci, eh, jsou to místa, jedno je v Maďarsku, jedno je v Rakousku a i mezi nimi je eh, rozdíl v odměňování, dokonce pětinásobný rozdíl, například v platu eh, zdravotní sestry. Na to by také někdo mohl říct, to je diskriminace. A co mu na to řekneme? To jsou zákonitosti trhu. Eh, tady nevládne spravedlnost tady, a tady nás najednou um, neznechucuje to, že za stejnou práci se stejnou kvalifikací, se stejným výkonem dostává jedna osoba pětinásobně méně než jiná osoba, jenom proto, že se to odehrává na dvou různých stranách hranice. Jak dlouho chceme toto uh, trpět a jaký máte názor na tento aspekt spravedlnosti a e, antidiskriminace. Děkuji. Děkuji a nyní paní poslankyně Birk, prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych vám chtěla oběma poděkovat. Nevím, co říci k Business Europe, ale k tomu se vrátím snad později. A e, vám bych chtěla e, opravdu poděkovat, e, paní profesorko, za vaši prezentaci a zeptat se vás, zdali máte nějaké vědecké indicie, v tom smyslu, zdali prosazování práva má nějaký dopad na rovnost v odměňování Eh, a také eh, to nařízení o minimální mzdě, o tom bych také slyšela radši, ráda více slov. A hovořila jste o možnosti sankcí, říkala jste, že bychom eh, měli promýšlet pozitivní a negativní sankce a co se týče pozitivních sankcí, tak co evropské strukturální fondy, jestli by toto nemohlo být Eh, více využito. A když jsme pracovali s paní Zaborskou na zprávě, tak i do budoucna musíme být velice, velice bezřetní, eh, komu všemu eh, ta svá doporučení nasměrujeme, co řekneme komisi, co řekneme odborům, co řekneme dalším. Takže soustředit se také na ty naše partnery takže to jsou mé otázky a připomínky k vám. Eh, a co se Business eh, Europe týče, tak já vlastně nevím dost dobře, kde začít, protože my ve skutečnosti dost eh, asi spolu nebudeme souhlasit. Já jsem z levicové švédské strany a je asi jasné, že co se mne týče, tak slyšela jsem takovou, eh, takový ten projev TED, eh, ten byl fantastický před pár dny, eh, v tomto směru není nic špatného na nějakém získávání zisku a tak dále. My vám ale prostě nemůžeme věřit, jestli vy budete prosazovat rovnost odměňování v Evropě. A já jsem trochu smutná, že to musím říct, protože Eh, v Evropě prostě je třeba říct, se pracovní podmínky výrazně zhoršují. Vidíme, jak jsou odbory slabé v celé řadě evropských zemí a ten eh, rozdíl v odměňování narůstá. A vy říkáte, že nic nepotřebujeme, protože eh, já neslyším vůbec nic, ani měkká opatření, ani jiná. Já nevidím, jestli vy vůbec od nás chcete jako od legislativců něco slyšet. Uh, a e, přitom e, zase paní komisařka Jourová říkala, že ti, kteří tvoří e, politiku a koncepce, mají velkou odpovědnost. Když mluvíte s lidmi v terénu, tak oni říkají, my nechceme legislativu, nechceme tyhle věci a to do značné míry omezuje naše manévrovací možnosti já si prostě myslím, že my jako tvůrce, eh, tvůrci politiky eh, musíme stanovit pravidla, aby ta situace byla rovná a mohli se postupně eh, dobrat nějakých výsledkům. A myslím, že celá řada podniků to vnímá stejně. Takže já bych od vás ráda slyšela, pokud chcete jaká, nějaká měkká opatření, tak nám aspoň řekněte jaká, abychom měli se od čeho odrazit. Děkuji. Pani poslancov, ak... Děkujeme. A nyní poslední otázka za poslance. A paní poslankyně Delanoval. Děkuji, dobré odpoledne. Moje otázka uh, směřuje uh, k panu Kravelovi. Uh, eh, vy jste říkal, že nechcete, aby Evropská unie nebo Evropský parlament vydávali pravidla mm, týkající se mzdových či platových rozdílů. A já to vidím tedy úplně jinak. A ráda bych mm, vám řekla, jak to vidím když je platový rozdíl, když tedy žena dostane za stejnou práci méně peněz nežli muž na stejné pozici, tak eh, platí i nižší sociální eh, odvody a dostane potom i nižší důchod. A tím pádem eh, se vlastně nacházíme v situaci chronické chudoby žen. A podnikům je to evidentně jedno. Pojďme se nad tím zamyslet. Podniky samozřejmě eh, chtějí rychlý zisk, dokazují to statistiky a ze statistik vyplývá, že stejné šance, rovné šance na pracovišti eh, zvyšuje HDP země. A to znamená, že méně krátkodobých zisků pro podniky je a spíše dlouhodobé výhody pro celou zemi. To je to, o co bychom se měli snažit. Já poprosím naše hosty o stručné reakce eh, na tyto otázky. Máte 20 minut oba dohromady, prosím. Pokusím se hovořit stručně. První otázka paní Morsaj eh, tak tam mě potěšilo, že paní Eh, Morsaj se domnívá, že je diskriminace lesbických žen a transsexuálních osob s vážným problémem, alespoň tak to vyplynulo z diskuze. Já si myslím, že se jedná o problém, o kterém si řada lidí vůbec neučinila představu, ani o něm nevědí, eh, protože eh, většina lidí asi nemá dost lesbických osob ve svém nejbližším okolí. Eh, ono je to totiž tak, že někdy dochází k přímé diskriminaci eh, v eh, odměňování, ale někdy prostě je to tak, že ženy, které jsou partnerkami eh, lesbických žen, třeba nedostanou žádnou, eh, žádný vdovský důchod, nemohou být legálně matkou dítěte té druhé ženy. Takže tady je prostě celá řada dalších oblastí, kde eh, diskriminace vůči lesbickým ženám funguje. A do značné míry to také platí u transgendru. Je prostě třeba myslet na to, že ty odlišnosti v odměňování eh, nejsou jenom čisté odlišnosti v tom konkrétním odměňování, ale že jsou to odlišnosti vyplývající z celého systému eh, přístupu v těch dalších oblastech. A samozřejmě je to obdobné eh, pro další kategorie, například osoby, které vykonávají práci v domácnostech, v takovém neformálním sektoru do značné míry, kde vlastně ta jejich práce je odměňována velmi sporadicky a nedostatečně, a nebo kde se jedná o přistěhovalce, kteří eh, také trpí tím rozdílným přístupem k odměňování a paní eh, Mjolin ze Švédska, eh, tak vám chci říct, že to je patrně asi také důvod, proč je minimální mzda jedním z prvků, eh, prostřednictvím kterého se lze snažit vypořádat s nerovným odměňováním. Protože pokud je tady určitá legální hranice, tak tady je alespoň určitý základní práh a bude to užitečné pro ty, kteří jsou nejhůře odměňováni kteří jsou tedy nejvíce byti. A vstávající eh, situaci se eh, samozřejmě pozice žen eh, na trhu práce nelepší. Paní Bauer říkala, že si původně myslela, že ty rozdíly v odměňování není jsou tak vysoké v oblasti vědy a výzkumu jako jinde a najednou zjistila, že tomu bohužel je tak. E, musím říct, že univerzity teď mají 40 pracovníků na e, e, prostě krátký pracovní úvazek. Jsou to lidé, kteří pracují na smlouvy, které trvají maximálně rok či dva. A e, tam e, prostě existují kolektivní smlouvy, e, které zase znemožňují, aby lidé měli takovéto krátkodobé smlouvy víc než dvě po sobě. Takže tady ex- neexistuje vlastně způsob, jak z těchto krátkodobých smluv učinit smlouvy na dobu neurčitou či dlouhodobé a zdali existuje nějaké vědecké, eh, vědecké důkazy ohledně individualizace práv. Eh, nevím, eh, co přesně paní kolegyně tím myslí, každopádně se domnívám, že co se týče pravidel o hledně dovolených a pokud zde o to zda, jde o to, zdali by e, muži měli mít e, více pros, e, usnadněn přístup k těm otcovským dovoleným, tak já jsem přesvědčená, že tohle by nepochybně přispělo ke zlepšení situace a ke zmírnění toho rozporu mezi odměňováním mužů a žen. Ale pokud prostě tyto věci nebudou zakotveny, tak to, eh, eh, to bude trvat ještě déle a i tak s těmi případnými pravidly to bude chvíli trvat. Pozitivní sankce, ano, eh, Bauerově zprávě je toho pár příkladů. Strukturální fondy, Eh, vlastně činí s rovnosti v odměňování základní požadavek, pokud se chcete zúčastnit eh, výběrových řízení Evropské unie. A proč pro boha by Evropská unie pracovala s firmami, které neodměňují eh, rovně muže a ženy? To by vlastně vůbec nemělo být vzhledem k tomu, co Evropská unie říká, že dělá pro zmírnění těchto rozdílů. Myslím, že to je všechno z mé strany. Děkuji. Necháme asi odpovědět na ty předcházející otázky. Eh, vyčkáme na odpovědi na doposud položené otázky. Pokud nám zbyde čas, tak si dáme ještě jedno kolo otázek a odpovědí. Takže teď dáme slovo zástupci Eurobusiness. Thank you. Uh, also, I'm wondering how to start with. Um, Nevím, odkud začít. Taky se divím vašim vystoupením? Protože se mi zdá, že tady mícháme řadu věcí. Paní Björk. Já vám můžu dát text svého vystoupení a zdá se mi, že já jsem říkal něco jiného. Vy říkáte, že všichni pracovníci jsou zranitelní, všechny dočasné smlouvy jsou vynucené, že diskriminace je široce rozšířená a rozdíl v odměňování znamená diskriminaci, přestože to říká hm, komise, že v tom jsou jasné definice a že je snadné měřit rovnost práce a, a tím pádem odměňování, což mohu říci, že není, to je prakticky vyloučené porovnat ekvivalentnost práce protože ehm, nejde jenom o samotnou práci, ale také o výkony. A takže mám pocit, že to neodráží realitu trhu. To, co my se snažíme říci, je to, že legislativa, kterou máme, zajišťuje dostatečné ehm, pozadí zázemí proto, aby ehm, zabránilo nerovnosti a, a chránilo před eh, diskriminací. Ale příští zpráva rozhodně bude, jed, bude eh, jednoznačnější, budou tam definice. My jsme četli opakovaně, jak dochází ke směšování věcí a proto si myslím, že právě ta diskuze také mm, se neposouvá dostatečně dopředu, protože ono je to matoucí v té minulé zprávě. Eh, politici samozřejmě mají svoji odpovědnost, my nemůžeme nahradit jejich roli, my jsme jeden ze subjektů a chceme se podílet na řešeních. Řešeních, jak jsme říkali, soft opatření teď, protože existuje legislativní rámec, který představuje E, e, cestu dopředu, protože rozdíl mezi implementací existující legislativy a, a, jako, a praxí na straně jedné na úrovni firem je to, to jsou všechna ta opatření, všechna ta soft opatření, e, která se týkají mm, vzdělávání a celé řady různých oblastí. A Otázka je například, kolik peněz se vydává prostřednictvím Evropského sociálního fondu na e, péči o e, malé děti. To by mě moc zajímalo. A chtěl bych zdůraznit, že my jsme prostě jeden z e, subjektů, který zodpovídá za to, co může, ale je opravdu potřeba více diskutovat a v diskuzích se opírat o fakta a čísla a, a já rád znovu přijdu, budu-li pozván, abychom pokračovali v dobré a otevřené diskuzi. Děkuji velmi pěkně, vidím, že... Děkuji vám, vidím, že odpovědi našich hostí vyvolávají další otázky, ale jelikož eh, nám za chvíli skončí tlumočení, tak eh, asi bude lepší, když využijete eh, možnost mluvit s našimi hosty po skončení eh, zasedání našeho výboru. Už nám zbývá jenom pár minut a debata by mohla pokračovat mnohem déle. Takže já bych na závěr předala slovo paní poslankyni Záborské, která toto slyšení eh, zorganizovala. Děkuji pěkně, paní předsednička. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vidím, že ta hodina a půl eh, času, který jsme měli, mm, který jsme vyčlenili tomuto tématu, asi eh, nebyla dostatečná. Možná bychom mohli diskutovat ještě déle a některé otázky zůstaly nezodpovězené. Takže já závěrem možná jenom načrtnu několik myšlenek, tak jak jsem si je poznamenala. Konstatování paní Bauer a Zaznělo, myslím, i z úst paní profesorky a pana eh, Kravera. Se týkalo důležité úlohy parlamentu při řešení této situace. Je tady eh, velká zodpovědnost eh, výboru pro práva žen, nás všech, jeho členů. Odpovědnost za to, jak nakonec tato zpráva bude vypadat. Ty statistiky, které byly zmíněny paní Bauer, chci ocenit. Je vidět, že se tomu tématu věnuje, přestože už není členkou Evropského parlamentu. A nebudu opakovat čísla, jenom eh, jedno číslo zmíním, a to je rozdíl eh, ve výši důchodu 39 To znamená, že ženy jsou vlastně po celou po dobu celého svého života jsou jaksi trestány. V průběhu svého pracovního produktivního věku vydělávají méně a potom mají nižší důchod, takže jsou opět trestány, mají nižší důchod nežli muži nebo nežli ženy, které mm, takto e, postiženy nebyly. Jedna mm, z poznámek paní Sedalskajte souvisí s, mm, s přijímáním legislativních aktů. Eh, a sice eh, je to sledování osvědčených praxí, nejlepších praxí v členských státech. Máme členské státy, kde jsou rozdíly 15%, 5%, eh, jinde je to 25%, takže i na to bychom se měli zaměřit aby ty státy, kde jsou mm, tyto rozdíly nejmenší, aby mm, nás informovali o své praxi. Paní profesorka eh, mluvila také o tom, že problémy je třeba řešit eh, vytvářením tlaku z hora eh, i z dola, tedy od legislativy, ale také Eh, prostřednictvím soudů či odborových organizací. Možná mm, si někdo klade otázku, proč v tom prvním návrhu nejsou eh, uvedeny sankce. Eh, o sankcích se tady mluvilo několikrát. Sankce byly mm, zmíněny i ve zprávě paní Bauer a i v mé zprávě budou zmíněny. Ale tak, jak řekl pan Kravero, sankce jsou velmi delikátní záležitost. Doufám, že vás cituji správně. A je třeba e, dobře zvažovat, protože není cílem to, abychom v dokumentu uváděli přísné sankce, které nakonec nebude nikdo dodržovat. Lepší je vytvářet tlak z hora i z dola. K tomu tlaku z hora možná patří i ty sankce. Co se týče rovnosti pohlaví, eh, chci říci jenom to, že celá tato zpráva je o rovnosti mezi ženami a muži. Takže já jsem eh, přemýšlela nad tím, eh, zdali eh, tak nazveme speciální kapitolu rovnost žen a mužů, anebo jestli celá ta zpráva bude o rovném zacházení eh, v povolání a zaměstnání. Já bych nerada, myslím si, že ten tlak bude mnohem vyšší, když celá zpráva bude mít za téma rovné zacházení, nežli když by to byla jedna kapitola. Můžeme o tom diskutovat, ale já si myslím, že zatím si myslím, že by bylo vhodné to udělat takhle a nemít v té zprávě jenom jednu speciální kapitolu eh, věnovanou tomuto tématu. A ještě jedna věc, o které mluvila paní profesorka, eh, Mm, také se tady mluvilo o různých sexuálních menšinách a podobně. A ehm, ty, mezi ty postižené skupiny patří také poskytovatele domácí péče. To je eh, také otázka mezigenerační solidarity, protože ti, kteří se starají eh, o děti anebo o staré osoby odkázané na cizí péči, i ti jsou z toho vyplývá, že eh, ta solidarita mezigenerační není ve společnostech oceňována a proto jsou ty důchody nízké. Matkám se eh, doba péče o děti nezapočítává a ani těm dospělým, kteří se starají eh, o závislé lidi. Poslední věc, která je velmi důležitá, v rámci této zprávy jasná definice pojmu. Nevím, kdo z expertů na to upozornil a myslím si, že pokud chceme, abychom dosáhli kvalitního výsledku, nemůžeme používat pojmy, které jsou vágní, které jsou eh, vysvětlitelné různým způsobem, protože samotný text dává návod